So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren... Dámy a pánové, budeme pokračovat s naším zasedáním. Dovolte, abych mezi námi přivítal předsedu Rady a švédského ministra zemědělství, pana Esklema Evansona. Vítám vás ve výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. Náš výbor a vaše předsednictví má několikero styčných ploch. Je to například otázka příspěvku zemědělství k ekologickým tématům, tématům životního prostředí a ochrany klimatu. Pod naší kompetenci také spadá bezpečnost potravin, takže všechny aspekty tohoto Víme, že švédské předsednictví má velké ambice a panují zde velké, velká očekávání vůči vaší práci a vašemu programu, takže se těšíme, co nám přednesete. Prosím, máte slovo. Ještě jednou vás vítám. Tak för herr ordförande. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, jsem velmi šťastný, že jsem dnes mezi vámi a že vám mohu eh, předložit priority švédského předsednictví v oblasti zemědělství a rybolovu eh, musím eh, říci, že pro nás, pro švédské předsednictví, je velmi vzrušující, že začínáme s naším obdobím předsednictví v době, kdy je také nově zvolen Evropský parlament. A mm, já samozřejmě se velmi rád dozvím od vás, co byste si přáli, abych já vyřídil v radě. Já sám mám zkušenost poslance v našem národním švédském parlamentu a velice dobře vím, co člověk cítí na začátku nového mm, poslaneckého období. A já si také myslím, že naše dnešní diskuze by mohla být prostě právě takovým velice uh, užitečným uh, povzbuzením, vitamínovou injekcí pro celý tento podzim. A já tedy uh, v naší vládě odpovídám za některé oblasti, které, uh, které spadají do pravomocí vašeho výboru. A také myslím, že právě váš výbor vyslechne největší počet švédských eh, ministrů ze všech eh, výborů. Již jste dnes dopoledne vyslechli Andrease Kalgrena a také ještě eh, se setkáte s Gerem Heglundem, ministerstvu zdravotnictví, dále s Marí Larsonovou, která je ministriní pro seniory a zdravotnictví. Švédské předsednictví má tři hlavní priority, které se týkají mého oboru. Eh, zemědělství rybolov. My se tady snažíme eh, zaměřit na tyto tři priority, tedy dlouhodobá politika trvale udržitelného rybolovu. Dále je to klima a potraviny a dále eh, zdravé, dobré postupy v živočišné výrobě a zdravá zvířata. Některé z těchto priorit se týkají také vašeho výboru a tím bych chtěl začít. Otázka klimatu, řešení této velké výzvy, to je dnes důležité téma. E, to se týká nejen Evropy, ale také celého světa. Zemědělství je klíčovým bodem v boji proti klimatickým změnám a musíme se také přizpůsobit e, různým změnám, které se týkají například vodního hospodářství, eh, oblast fitosanitární eh, či nová, nové choroby zvířat a podobně. Zemědělství je velice důležité. Chceme-li mít dobré řešení těchto problémů a udržet trvale udržitelnou produkci. Na prvním zasedání Rady pro zemědělství a rybolov za švédského předsednictví v červenci ministři velice intenzivně diskutovali otázku přizpůsobení se zemědělství klimatickým změnám. Tato diskuse bude pokračovat a bude ještě intenzivnější na neformálním zasedání ministrů ve Vejkso. Tam právě mm, se budeme zabývat tématem zemědělství a klima v tomto spojení. A také se zaměříme na otázku snižování emisí skladníkových plynů, které pocházejí ze zemědělství. V, pokud je o klima, tak um, dvě konference se uh, odehrají ve Švédsku během tohoto podzimu. Jedna se bude jmenovat Climate Climate Smart Food a bude se zabývat otázkou producentů potravin a spotřebitelů a jejich dopadu na klimat. Dále druhá konference se zaměří na otázku vědeckého rozvoje, vědeckého, mm, vědeckého bádání a otázku, jak se budou eh, venkovské oblasti Evropy moci eh, také eh, zapojit do společnosti, která zápasí s novými klimatickými podmínkami. E, dále koncem tohoto měsíce se bude konat konference na téma zemědělství a voda. Vodní hospodářství, to je velice důležité téma v členských státech a my zvážíme, co bude moci být učiněno do budoucna. Doufáme, že tato konference právě poskytne zajímavé diskuse i informace. Důležité také je sledovat projekt FLEGD. A tady je to opět velmi eh, úzce spojeno s klimatem. Komise předložila svůj návrh eh, týkající se eh, operátorů, tedy subjektů, které působí v oblasti lesnictví. Je to velice, velice zajímavé téma, které se týká celé řady oblastí. V této oblasti Eh, vím, že parlament eh, v otázce dřeva dřevních produktů předložil celou řadu návrhů na jaře jste schválili svou pozici, navrhli jste eh, pozměňovací návrhy, které je třeba dále analyzovat. Předchozí předsednictví chtělo dospět v červnu k politické dohodě, ale bohužel Diskuse v radě se poněkud protáhly a nebylo možné politické dohody dosáhnout. My bychom nyní chtěli v této práci pokročit a doufáme, že se nám podaří dospět k politické dohodě na konci podzimu na zasedání rady. Třetí priorita, o které jsem před chvíli hovořil, se týká dobrých eh, postupů eh, živočišné výroby a zdravých zvířat. Já jsem přesvědčen, že dobré postupy eh, v živočišné výrobě jsou nezbytně důležité pro pohodu zvířat a také pro veřejné zdraví, proto aby spotřebitelé měli důvěru eh, v potraviny. V eh, říjnu proběhne konference, která se bude věnovat této otázce. A já doufám, že Evropský parlament se také aktivně zúčastní. Dále ještě zorganizuji Eh, diskusi během oběda o dobrých postupech v živočišné výrobě na příštím zasedání eh, rady eh, na podzim. Je tady celá řada návrhů, které se týkají pohody zvířat. Například máme návrh týkající se ochrany zvířat využívaných za vědeckými účely. Máme také v úmyslu dále sledovat další osud sdělení komise o akčním plánu společenství o ochraně zvířat a pohodě zvířat. Tady, jak víte, komise je v této věci eh, zdraví zvířat, eh, pohody zvířat, komise velmi zaangažovaná. A uvidíme, zda se nám podaří dospět k návrhům právních Eh, aktů. Ty bohužel ovšem nelze očekávat dřív než v roce 2010. Politika EU v této oblasti musí být aktualizována, abychom brali v úvahu současné eh, podmínky eh, provozu v oblasti živočišné výroby a sledovat otázky pohody zvířat i dopadů na veřejné zdraví. Je zapotřebí respektovat pravidla, která již existují a snažit se, aby zemědělci nebyli vystaveni zbytečné administrativní zátěži. A nyní dovolte, abych přešel k otázce potravin. To je otázka, která se nás dotýká, v nás všech, každodenně a to zejména jakožto spotřebitelů. Chceme vědět, zda potraviny, které konzumujeme, které dáváme eh, svým dětem, zda eh, jsou výživné a zda jsou především zdravé tyto potraviny. Toto legislativa je velice důležitá eh, pro evropský potravinářský průmysl. Chtěl bych upozornit na dva návrhy. Máme tady nařízení o nových potravinách, Regulation on Novel Foods, a dále tady máme eh, nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. To je především návrh o označování potravin. Eh, pokud jde o návrh Novel Foods, to je návrh, který by měl být schválen za pár týdnů. A to by pak eh, mohlo umožnit zahájení jednání v druhém čtení. Jsou to velmi ambiciozní cíle a věřím, že jich dosáhneme. Švédské předsednictví je připraveno spolupracovat eh, s vaším zpravodajem i se stínovými zpravodaji i s tímto vaším eh, výborem, abychom dosáhli kompromisu přijatelného pro nás, pro všechny a myslím, že bude třeba využít této příležitosti a pokusit se dospět k vypracování moderní legislativy, která odráží moderní vývoj a mm, otvírá cestu pro inovace v potravinářském průmyslu. Druhý návrh se týká označování Zcela oprávněně si tento návrh eh, při, eh, tedy vyvolal pozornost um, veřejnosti. Je velice důležité, aby to bylo všechno vyvážené a aby tady byla náležitá vyváženost návrhu. Vzhledem k tomu, že tento návrh obsahuje celou řadu nejrůznějších aspektů a že máme také odlišné názory, Zdá se velice těžké dosáhnout uh, dohody na podzim během prvního čtení. Předsednictví by se tedy snažilo dospět uh, k dohodě v radě před koncem tohoto roku. A nyní dovolte, abych ještě hovořil o návrhu eh, takzvaného balíčku pesticidů. Tady probíhají velice intenzivní jednání mezi všemi třemi institucemi a podařilo se nám dospět ke kompromisu u třech právních nástrojů. Nebylo možné však dosáhnout konečné dohody, která se týkala poslední části balíčku, tedy statistik. Předsednictví se snaží dospět k přijatelnému řešení, které by umožnilo dohodu ve druhém čtení. Vážení přátelé, tolik tedy stručně, co bychom chtěli vykonat za švédského předsednictví. A nyní se velmi těším na vaše otázky i na vaše komentáře. Prosím, neváhejte, kontaktujte mě kdykoliv to budete považovat za potřebné. Děkuji. Děkuji vám, vážení pane předsedo rady. Byla to směsice zajímavých témat. Už se hlásí o slovo celá řada poslankyň a poslanců. Jako první se hlásí Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. Předseda ještě připomíná tři minuty řečnickou dobu. Já bych se chtěl zaměřit na téma bezpečnosti potravin. Také jste hovořil o tématu Novel Food. Jak jistě víte, v Evropském parlamentu k tomu probíhaly intenzivní diskuze a rýsující se společné stanovisko eh, má sporný politicky hlavně jeden bod, a to je takzvané klonované maso, to znamená maso pocházející z klonovaných zvířat nebo jejich potomků. Parlament jasně řekl, že chce vycházet z absolutního zákazu a to je téma, kterým se jistě budeme ještě zabývat. Významným argumentem byla také ochrana zvířat. Nejde pouze o bezpečnost potravin, ale jde také o to, že ona zvířata trpí. A pokud jsem správně informován, tak tento argument ochrany zvířat lze také uplatnit u VTO, pokud není diskriminační. A já bych vás požádal, abyste se na to ještě blíže podíval. E, rozhodnutí rady se nesetkává s plnou podporou. Ještě se k tomu budeme muset vrátit. Co hrálo důležitou roli v minulých měsících i v předvolebním boji, jsou imitáty potravin například i takzvaný umělý sír nebo jeho nápodoba. Zajímalo by mě, zda se našlo nějaké označování, které by bylo praktičtější než do dodnes a potom by mě zajímala směrnice o označování potravin. Paní zpravodajka už mě zde oprav- opravuje to nařízení a my jsme jako parlament řekli, že si chceme nechat čas protože se jedná o dalekosáhlé zásahy a jsou také věci, o kterých se dlouze a kriticky diskutovalo nebo diskutuje, například jako o soli v chlebu a podobně. A zde asi nebude politická dohoda v prvním čtení. Děkuji, pan Líze Marok Berendt. Děkuji. Pane ministře, já jsem nepochopila v závěru, eh, kdy jste hovořil o tom, že nás ještě čeká definitivní poslední dohoda. Já předpokládám, že o posle- posledních dohodách mluvíte v případech, které byly schváleny v prvním čtení a nemluvíte o něčem jiném, protože znáte jistě naše jasná pravidla, že neočekáváme, že rada Eh, usiluje o dohodu před naším prvním čtením, takže doufám, že se to týkalo pouze pesticidů a ničeho jiného. Ráda bych něco řekla k trvale udržitelnému rybolovu a dalším tématům. Já, pane předsedo, vítám, že se tímto tématem zabýváte, i když nejsem optimistka, co se týče úspěchů této oblasti, protože trvale udržitelném rybolovu se budete zabývat jistě kvótami a dalšími věcmi, ale také byste se měli zabývat eh, například eh, podílem dioxinu v mase eh, ryb, například v Balském moři. Víme, že drobné ryby Severního moře a Baltu, například bělice, mají příliš velký obsah dioxinu Hlavně se zpracovávají jako krmivo, jako moučka, ale dostávají se také do potravinového řetězce a já jsem vždy signalizovala komisi, že e, tu hranici dioxinů musíme snížit a možná, že se tohoto tématu budete chtít chopit vy. Co se týče zdravého chovu zvířat, to je dobré téma, ale Nevím, co zamýšlíte. Chcete se podívat na výživu živočichů? Od dob skandálu z BSE už se udělalo mnohé, ale lze udělat více. A také chci, aby bylo zajištěno, že rybí moučka nebude potravinou přežvíkavců, protože to bylo odmítáno, protože přežvíkavci se přirozeně eh, živí rostlinami poté, co vyspějí do stádia dospělého jedince. Také jste hovořil o tom, že nechceme intenzivní, extenzivní zemědělství. To tedy znamená, že chceme méně živočichů a menší rozsah pěstování na plochu. To zároveň znamená i ochranu zvířat. Nebudu hovořit o skleníkových plynech, ale dovolte mi ještě něco říci k ochraně zvířat. Pokud, když se chopíte tohoto tématu, tak doufám, že Evropská unie zde může vyvinout větší iniciativu, například v komisi pro lov velryb. A také v oblasti lovu tuleňů. Zde jde skutečně o to zohledňovat trvalou udržitelnost a mám pocit, že někdy o to přeci jen nejde, hlavně co se týče lovu velryb. VTO, pan Líze zde hovořil o klonovaných zvířatech, ale i je zde další řada témat. Například fitosanitární dohoda VTO říká, že z etických důvodů lze zavést obchodní překážku například v oblasti ochrany zvířat. To bychom jistě měli udělat, například co se týče klonování zvířat. A myslím, že se na tom snad shodneme. Ve všech zemích EU musíme to vysvětlit vůči VTO. Státy, které tento e, etický moment využili jako první, využili k zákazu kožek ze psů a skoček. Já doufám, pane ministře, že také postoupíte dále, co se týče masa z USA. Eh, ukázalo se, že hovězí maso z USA eh, může způsobit rakovinu, a nebo také hormonální změny u mužů. A už více než 10 let platíme vyrovnávací platby za kosmetiku a auta. Prosím, abyste tuto situaci změnili. Pan Lukas má slovo. Děkuji, děkuji také za prezentaci pana ministra. Hovořil jste také o závazcích eh, hospodářských subjektů limitů při prodeji dřeva. Já jsem o tom zpracovala zprávu. A také parlament o tomto tématu hlasoval v Dubnu a my jsme také doufali, že dojde ke společné dohodě před létem, ale bohužel zatím k dohodě ještě nedošlo a vy nevypadáte, že jste tak neprvěvli jako my Eh, z hlediska očekávání budoucí dohody. A můžete nás nyní obezpečit o tom, že opravdu zde dojde k určitému pokroku. Parlament také odhlasoval princip due diligence v této zprávě a také se to týkalo zákazu ilegálně káceného dřeva, uvádění tohoto dřeva na trh. A zde, zde jde také o velice ambiciózní dohodu, protože před eh, Kodaní je naše věrohodnost v sásce, jestliže nedokážeme takovéto předpisy zpracovat. Protože, jak víte, tak deforestace také velice podporuje klimatické změny. A my jsme žádali již celé léta návrh, který by předložila komise. Komise tedy posléze návrh předložila, ale nyní je to v radě, kde se neudělal žádný pokrok. A já vás tedy žádám o ujištění, že opravdu dojde k jistému pokroku v této, tomto tématu před Vánoci. Děkuji a nyní Julia Gilling. Děkuji, pane předsedo také děkuji panu ministrovi za to, že mezi nás přišel. Já souhlasím s vámi, že zemědělství a životní prostředí jsou pevně propojeny a je také důležité, aby se dělala v tomto duchu příslušná rozhodnutí. Já se chci zmínit o třech aspektech. Za prvé, chci, abyste nás ujistil o tom, o, o tom, že opravdu dojde v pokroku v oblasti těžby dřeva. A potom také za druhé mě zajímá také, do jaké míry je propojeno a bude propojeno zemědělství s ochranou životní prostředí. My také musíme se postarat o to, aby byly respektovány národní a lokální zvyklosti protože tyto jsou často velice důležité pro prevenci klimatických změn. Vy jste také hovořil o chovu zvířat, o zdraví zvířat a zde byly zpracovány různé e, e, studie tak, aby se omezil vznik metanu například při chovu zvířat. A mě by zajímalo, jak tyto iniciativy podpoříte, protože já se domnívám, že tyto, země, e, tyto iniciativy jsou důležité pro chov zvířat. A za třetí, mě by také zajímala otázka biodiverzity, protože země zemědělství také velice ovlivňuje biodiverzitu. Když tady například uvedu ptáky, tak eh, zemědělství také ovlivňuje eh, ptáky jak v pozitivním, tak i negativním slova smyslu. Ale zemědělská politika se v určitých eh, místech mění k lepšímu, ale přesto ptáci nadále trví. My chceme, aby biodiverzita také se mohla přizpůsobit novým změnám v oblasti klimatu. Renáte Zomr? Eh, Děkuji, pane předsedo já jsem zpravodajkou pro označování potravin a nechtěla jsem o tomto tématu zatím hovořit, protože švédské předsednictví s tím nebude mít příliš mnoho dočinění, protože výbor odložil první čtení do nového legislativního období, protože bylo předloženo velice mnoho posměvacích návrhů a to ukazuje, jak sporný byl návrh předložený komisí. ale pan Petr Líze, náš koordinátor, se o tomto zmínil a také se zmínil o tématu napodobenin potravin, protože o tomto se velice nyní hovoří v Německu. A to také spadá pod označování potravin. A proto by mě zajímalo, zdali se tímto rada již zabývala. A proto se vás také ptám. Parla ment sice měl přestávku, ale domnívám se, že rada na tomto tématu dále pracovala. Myslíte, Myslíte si, že je zde jakási dohoda v radě na spadnutí, anebo teprve se jednání v radě nalézají pouze na začátku? To by bylo pro mě velice důležité se toto rozvědět. Děkuji vám. Děkuji vám. a Westland. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji také panu ministrovi za to, že přišel mezi nás, abychom zde probrali tyto důležité otázky. Je velice zajímavé, že švédské předsednictví propojuje veřejné zdraví se zdravím zvířat a na to bych chtěla také upozornit, protože tady existuje jedna hrozba pro veřejné zdraví, například e, vyplývající z chovu zvířat a antibiotik, neboť je zakázáno používat antibiotika v krmivech, ale přesto evropská zvířata dostávají stále více antibiotik, protože veterináři předepisují z různých důvodů stále více antibiotik. A máme takové podezření, že antibiotika se předepisují i zdravým zvířatům a toto by ohrozilo veřejné zdraví, protože by mohly vzniknout odolné bakterie, které již jsou dnes problémem a právě proto bychom měli nyní uchopit e, příležitost za pačesy a zabývat se právě touto otázkou, protože toto všechno souvisí s chovem zvířat, se zdravými zvířaty a je tady také otázka, jak toto se projevuje ve statistice, do jaké míry jsme ochotni tuto situaci pouze akceptovat, že bychom jenom přihlíželi, že se tyto léky používají i v případě, že infekce vlastně neexistuje. Pane Arensene, celá řada otázek na vás. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, děkuji vám za tyto konkrétní otázky. Já se pokusím odpovědět všechny vaše otázky. Začnu. Novel food to je velice komplexní otázka. Já jsem přesvědčen o tom. že lze docílit nejlepších výsledků tehdy, jestliže rada se dohodne s vámi, tedy s Evropským parlamentem. Já si přeji moderní zákony, legislativu, která bude respektovat a také zabezpečovat otázku bezpečných potravin. Tato otázka je samozřejmě oprávněná, protože je tady celá řada komplexních předpisů, například máme obecný princip a to je princip obezřetnosti. Například sír. O tom již se hovořilo. Zde lze konstatovat, že existují také úpravy a předpisy proto, co, z čeho se dá sír vyrobit. A zde se říká, že by to mělo být mléko a nic jiného. Pak však také existují určité výjimky. Ale já musím říci, že mě tato situace vůbec nelíbí, že lze zavádět výjimky k těmto stanoveným pravidlům. Podle mého názoru by takovéto výjimky vůbec neměly existovat, ale podle ale všeobecné pravidlo není zní, že sír by se měl vyrábět z mléka, z ničeho jiného, ale výjimky, jak již jsem řekl, přesto existují. A nyní rychlý skok k pesticidům. Tady možná došlo k jistému nedorozumění v oblasti statistiky. A i zde se snažíme o dohodu, o koncensus. Toto jsou otázky, které leží Švédsku velice na srdci. I je to například také rybolovná politika, která velice ovlivňuje otázky a životního prostředí. A já jsem také úvodem řekl, že bychom měli používat, využívat a nejenom konzumovat. A to se týká půdy a také vody. Jedná se o to, aby i následující generace měly k dispozici půdu a vodu, které budem, budou moci budoucí generace využívat jak pro produkci, tak i pro rekreační účely. Evropské společenství již jste udělalo první krůčky. Toto heslo již jsme začali z části uskutečňovat, užívat a ne využívat či konzumovat. Takže jde také o to, aby se zotavil rybí populace, které byly přeloveny v určitých mořích a chceme také, abychom v budoucnosti mohli požívat produkty, které si představujeme ale, a které budou také zdravé. Takže se musíme postarat o to, aby dioxiny nebyly uvolňovány, protože pokud jsou uvolňovány, tak nemůžeme zabránit přeskočení do potravního řetězce a proto musíme emise velice snížit. Musíme tedy zcela zabránit tomu, aby se dioxiny dostaly do potravinového řetězce. Ještě jedna věc, o které bych se chtěl zmínit to jsou zdravá zvířata, zdravý chov zvířat. Já to vidím tak, že zdravá zvířata žijící ve zdravých podmínkách z části jsou tedy tato zvířata také šťastná a také nám přináší větší výnosy. A to také vede ke zdravějším potravinám zvíře, které nežije v dobrých podmínkách, které možná také není úplně zdravé, jistě také neprodukuje zdravé potraviny. A právě proto činíme z této otázky prioritu. A tím se také dostávám k poslední otázce, to je téma antibiotik. Jsou to zvířata žijící za zdravých podmínek, tak se musíme zasadit o tom, aby také zůstala zdravá co se týče používání antibiotik. Používání antibiotik by se mělo snížit a to co nejvíce. Tak, abychom mohli chov zvířat označit jako dobrý, abychom ve výsledku měli zdravá zvířata, která žijí ve službách zemědělství této souvislosti chci také upozornit, odkázat na princip obezřetnosti. Právě sem také řadím problematiku fitosanitární, kterou zde na této planetě máme. Vidím to tak, že bychom zde měli aplikovat princip obezřetnosti. A to zvláště v oblasti potravin, jak potravin pro zvířata, tak potraviny pro lidi. A potom další téma, a to je FLEGT, tedy oblast lesnictví. Předpokládám, že v legislativě týkající se lesů bychom postupovat přiměřeně. Potřebujeme efektivní opatření, účinná opatření, která jsou v souladu s celosvětovými dohodami. Například s takovými, které vznikly v rámci VTO. Zde také vznikly dohody týkající se lesnictví. A také v obchodu je třeba zajistit kompatibilitu. předlohy legislativy, které nyní diskutujeme, se týkají celé řady oblastí a aktérů, výrobce, importéry, osoby pracující v lesnictví. A vlastně se to týká všech, protože my všichni jsme spotřebitelé používající výrobky ze dřeva. A jde mi o to, abychom dosáhli politické dohody v rámci Rady pro zemědělství a rybolov. Doufáme, že se nám podaří tuto dohodu dosáhnout v prosinci, abychom nemuseli na podobnou dohodu čekat déle. Ještě něco na téma antibiotik. legislativní oblasti je to něco, co se řeší na úrovni národní. Ovšem je to otázka, která nehraje svoji roli pouze na národní úrovni. Má skutečně obrovský význam. A já toto téma také projednám s Marie Lawson, která se také zabývá touto oblastí, může toto téma prezentovat v radě. We have more uh, speakers. Is there anybody who... Já se chci zeptat, zda ještě někdo se hlásí o slovo. Zatím tomu tak není a jestliže budou všichni hovořit dvě minuty, pak také počet řečníků zvládneme. Další je kolega Panes. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám také, pane ministře, za vaše odpovědi v prvním kole. Já mám zájem především o tom, jakým způsobem zabezpečíte trvale udržitelný rybolov. Já se domnívám, že tady bude rozhodující, jak se budou stanovovat kvóty, ale většinou se postupuje při stanovování kvót podle počtu rybářů a ne ryb. A já však mám dojem, že budete se snažit eh, dotlačit radu tam, aby opravdu se vycházelo z počtu ryb a ne rybářů. To znamená, skutečně se budete snažit o udržení dostatečné rybí populace. A nyní paní Rozbach. Ne, bohužel se nehovoří do mikrofonu. Já øh, er- mám dvě velice stručné krátké otázky. Já se chci zeptat na geneticky upravené pot potraviny a vůbec také opilování rostlin, jak to tady vypadá s remískami, které mohou fungovat jako přirozené hranice pozemků. A potom také otázka zdravých, šťastných zvířat. A na to se chci zeptat. Jaké vidíte možnosti aby nejnovější předpisy se uplatňovaly ve všech členských státech. Nick Riffield. Dealing with climate, dealing with climate change. Nyní se zabýváme klimatickými změnami, ale myslím si, že to nesouvisí úplně pouze s klimatickými změnami jako takovými. Souvisí to také s tím, eh, jaké postavení má slunce, měsíc a tak dále. A já se domnívám, že všichni chceme zvyšovat sice rostlinnou eh, výrobu, ale přitom nemáme příslušné uh, hnojiva. A také Čína vyrábí určité a poskytuje určité suroviny, bez kterých my nemůžeme existovat my vycházíme při boji proti klimatickým změnám ze zdrojů, které jednoduše nemáme. A toto všechno povede k, také k hladu a k obrovskému e, chaosu. Může švédské předsednictví přesně stanovit, jaké suroviny máme, protože e, jsou to suroviny, které jednoduše potřebujeme protože jinak budeme stavět pouze vzdušné zámky. A já se domnívám, že takovouto cestou, konkrétní cestou bychom se měli ubírat. Ken, skulle kakis tě dos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια... Vážený pane ministře, v uplynulých letech jsme byli svědky toho, že jste se zaměřovali na biodiverzitu, ale v posledních letech jsme byli svědky obrovských lesních požárů. Byly to opravdu miliony kilometrů čtverečních, které schořily. Myslím, že zde musíme být aktivní lesní požáry výrazně postihly například Řecko v roce 2007 a musíme si položit otázku, zda se situace bude ještě dále zhoršovat. Také vidíme, co říkají vědecké studie. Tím trpí samozřejmě výrazně biodiverzita, protože lesy schoří a už nedojde k novému zalesňování. Chci se zeptat předsednictví, zda v rámci biodiverzity se bude zvláště zabývat také tématem ničení lesů. Děkuji. Děkuji, Klanis Vilmot. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za vaši eh, prezentaci i za odpovědi na otázky. Já bych se chtěla ještě vrátit eh, k otázce označování potravin, o čem jste uh, Eh, hovořil a správně jste řekl, že spotřebitelé mají právo na, eh, informování, na informování a že je tady zapotřebí eh, vyváženého rozhodnutí v tomto věci. Já vím, že teď to očekává první čtení v parlamentu. Já bych chtěla především hovořit také o označování země původu. Eh, hovoří se o tom, že by mohly, mohly být zavádějící informace na označování potravin, pokud jde o to, odkud eh, potravina pochází. Chtěla bych vědět, zda předsednictví podporuje opatření, které by eh, vyžadovalo povinné závazné označování země původu, aby věděl spotřebitel, odkud pochází, ze které země pochází potravina, kterou konzumuje. A Eh, aby také bylo označováno, odkud pochází eh, potravinářské suroviny, ze kterých je eh, dále zpracovaná potravina vy, vyrobena. A mm, jak v této věci dosáhneme dohody? Děkuji. Ano, asi vám v supermarketu řeknou, že to pochází ze Skotska, z Walesu, nebo prostě vám přesně řeknou, že mají ve svých záznamech, odkud to pochází. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za to, že jste mezi nás dnes přišel, abychom mohli diskutovat o všech těchto zajímavých otázkách. Několik představitelů švédské vlády hovoří o strategii pro Baltské moře a říkají, že je to prioritou švédské vlády. Eh, v tomto pololetí. Chtěla bych vám položit otázku na toto téma. Protože mm, zemědělství je právě hlavním problémem Baltského moře, hlavní eh, environmentální eh, problém. Hlavní zdroj je právě zemědělství, které proniká svými látkami do moře. Chtěl by, chtěla bych vědět, co uděláte jakožto minister zemědělství Švédska v této věci, aby se tato otázka brala vážně. Aby došlo ke změně pravidel ve společné zemědělské politice a abychom eh, věděli přesně, jak to vypadá s těmito emisemi dusíku Eh, o tomto problému se již ví, ale doposud to není úplně přesně eh, objasněno a hlavně nevíme, jaká opatření by se mohla přijmout, aby se eh, ukončil tento jev, potlačil tento jev. To je tedy otázka, která mě obzvláště zajímá. Co máte v úmyslu udělat jakožto švédský ministr zemědělství, aby bylo možné zlepšit ekologickou situaci Balského moře? Co máte v úmyslu udělat? aby se snížily škodlivé emise ze zemědělství. Prosím, pane ministře, můžete odpovědět. Děkuji. Děkuji za všechny tyto otázky. Chtěl bych začít tou problematikou rybolovu. Máme návrh kontrolního balíčku a doufám, že se nám podaří eh, na podzim tento návrh schválit. Když se hovoří o rybolovu, musíme si uvědomit, že je zapotřebí respektovat eh, dohody, které byly dosaženy v oblasti kvót. Když členské státy dospějí k dohodě u určitých živočišných druhů, například se rozhodne, že určitá množství eh, ryb se nemají eh, vylovit, nesmí se překročit určité množství, nebo se určité množství ryb má zpět vrátit do moře, tak eh, to je právě ten typ návrhu, který chceme, aby se respektoval. Aby všichni respektovali dohody, které již byly učiněny, aby bylo možné to kontrolovat. To si myslím, že je zásadní problém. Zásadně důležitý problém respektovat eh, schválené principy. A proto potřebujeme určitý kontrolní systém, který prokáže, že opravdu všichni dodržují společnou politiku rybolovu. Chtěl bych také zopakovat některé věci, které již zazněly. Pravda, hovořili jsme již vícekrát o určitých vizích a ty vize jsou důležité i v oblasti rybolovu. Chceme-li udržet rybolov, je zapotřebí, aby byly v moři ryby. Ryby není možné vyrobit eh, v továrnách a do moře pak vhodit. To prostě není možné. Je tedy zapotřebí, abychom aplikovali takovou politiku, která umožní zachovat ryby v moři, to znamená umožnit reprodukci ryb. Letos na podzim se pokusíme dohodnout na některých otázkách kontroly, aby bylo možné zaručit respektování toho, co již bylo rozhodnuto a dohodnuto. Abychom mohli také dále zkoumat, co ovlivňuje eh, zásoby ryb v mořích populace ryb v mořích a také jakým způsobem působí rybolovné nástroje selektivního typu. Musíme se pokusit jít ještě trochu dále než do posud. To si myslím, že je opravdu velmi důležité, jak už jsem to několikrát také potvrdil. A nyní, pokud jde o, o zdroje země, Tady musím říci, že se musíme snažit eh, uchovávat a dále rozhojňovat tyto zdroje a nikoli je ničit, eh, pokud jde o politiku v oblasti lesnictví, politiku v oblasti zemědělství. Musíme se snažit používat eh, obnovitelné zdroje, vyvinout techniky, které nám umožní uh, využívat některých zdrojů, které doposud využívány nebyly. Například i v potravinářském průmyslu, například jak využít slámu, jak využít některé odpadní hmoty z lesů a zvažovat, zda nemůžeme vat bioplyn Některé země jsou v této oblasti pokročilejší než jiné, to je pravda, ale měli bychom se pokusit vyvodit určité poučení z těchto zkušeností a mohli bychom tím pádem v Evropě pokročit dál. A také bychom se mohli zbavit závislosti na ropě a jiných fosilních palivech, která je u nás v Evropě tak značná. Jak víte, Švédsko je průmyslově rozvinutá země, je to země na severu Evropy, je to země, kde v zimě je velice zima, silná zima. A u nás již 20 energie pochází z obnovitelných zdrojů. Aby bylo možné dospět k tak vysokému procentu obnovitelných zdrojů, musíme skutečně využít veškerého potenciálu, který na našem území je. Dále je tady aspekt solidarity. Solidarita je důležitá, když eh, například dojde eh, k požárům nebo dojde k nějakým eh, erozím způsobeným přírodní katastrofou, když dojde k v jedné nebo dokonce v několika členských zemích ke živelním pohromám, je třeba aplikovat princip solidarity mezi členskými státy. Je důležité, abychom pracovali společně, když dojde k takové přírodní katastrofě. Existují již určité mechanismy, které fungují a umožňují uvolnit určité zdroje a e, rozdělit je těm, kteří je nejvíce potřebují. Uvedu jeden konkrétní příklad. Od 1. července se rozběhly dva plány boje proti eh, požárům a tyto plány jsou financovány eh, z komunitárních zdrojů. Měly by umožnit eh, takto postupovat v případě takových požárů v EU. Mohl bych ještě dodat, že také provádíme určité, eh, určitou takovou bilanci eh, společné zemědělské politiky, takzvaný health check společné zemědělské politiky a bylo možné převést určité finanční prostředky a využít je k tomu, abychom čelili novým výzvám. Konkrétně nám to umožní, umožňuje mít trošku více finančních prostředků, které také budou reagovat na eh, klimatické změny, nedostatek vody a podobně a reagovat v případě katastrof. Pokud je o strategii Baltského moře, ano, to je velká priorita pro švédské předsednictví. Je to otázka, která se týká celé Evropy a týká se také eh, těch zemí, které jsou u břehu Baltského moře. Máme eh, několik velkých zdrojů znečištění. Je to především doprava, dále je to všechno to, co je eh, vypouštěno do vod Baltského moře a pak za třetí je to zemědělství. Existuje řada opatření, která byla doposud schválena v rámci akčního plánu pro Baltské moře. Evropská unie již schválila směrnici o nitrátech, což umožňuje poněkud snížit podíl zemědělství na tomto znečišťování. Máme některá další nařízení, která vstoupila postupně v platnost a snaží se vytvořit eh, určité zóny bez nitrátů, což by mělo umožnit eh, poněkud minimalizovat škody napáchané zemědělstvím, ale také dopravou a dalšími zdroji znečišťování, vypouštění odpadu do moře a podobně. Pane předsedo, já doufám, že jsem reagoval na většinu otázek. Děkuji. Výborně. Hlásí se nám o slovo další poslanci. Nyní Kristýna Děkuji, pane předsedo, já to řeknu, doufám, velmi rychle. Za prvé se chci, <clears throat> chci položit jednu otázku. Hovořil jste o zemědělství a hovořil jste také o e, konferencích, které se budou komat A hovořil jste o pesticidech. Všichni vědci kteří studují otázku vody a otázku celého toho cyklu koloběhu vody eh, a zkoumají otázky eh, pesticidů, eh, hovoří o tom, že není možné přijímat stejná opatření pro země, která jsou kolem Středozemního moře a těch, kteří jsou kolem Atlantického pobřeží. Prostě ty, ty koloběhy nebo ty cykly jsou úplně odlišné. A to eh, je třeba tedy eh, zohlednit. Vědecké kruhy eh, říkají v jižních zemích, že tak, jak k otázce pesticidů přistupují země na severu Evropy, to vůbec nevyhovuje otázkám a potřebám na jihu Evropy. Je tady celá řada insekticidů, pesticidů, které jsou na černém trhu a pocházejí z Číny. Není možné eh, prostě tak početné obyvatelstvo, které žije kolem Středozemního moře, ponechat eh, vystavené těmto, eh, těmto hrozbám. A Eh, pouze jediná věc byla doposud z toho vyvozena, že existují tady dvě zóny v Evropě. Existuje zóna středomořská a zóna atlantická. A že v těchto dvou zónách nebo v těchto dvou oblastech je zapotřebí odlišným způsobem tyto věci zkoumat, protože se odlišným způsobem projevují. Druhá otázka z mé strany, to je otázka bezpečnosti potravin. Otázka reciprocity. Je přece jasné, že ve středozemní oblasti, středomorské oblasti je celá řada, eh, řada podniků, eh, které eh, používají dokonce takové pesticidy, které jsou zakázané již 50 mm, let. A tady je třeba aplikovat reciprocitu při dovozu a vývozu potravin. Děkuji. Now, um, Daciana Sabu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în contextul uh, preocupării pe care ați și afirmat pentru... Vážený pane ministře, vy jste podtrhl vaše úsilí o to zajistit zdravé potraviny. Chci říci něco k ekologickému zemědělství. Chci se zeptat, jakou sumu řádově chcete poskytnout biologickému zemědělství. Děkuji. Děkuji a na závěr Karl Schlitter. A pokud ještě někdo máte zájem, byl by zde prostor pro další asi dvě nebo tři otázky. Dobře. Tak, nyní Karl Schlitter. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád pohovořil o nanooznačování. Evropský parlament se shodl na zprávě o nanotechnologiích a pak existuje ještě specifická zpráva na téma novel food. Hovořilo se o tom také v radě. Zajímalo by mě, je rada proti označování nanočástic a nanoderivátů, anebo jaký je vůbec názor rady na toto téma? A potom označování GMO. Eh, krmivu. Parlament těsně před volbami o tomto tématu hlasoval. Chceme označovat i zvířata, která byla krmená geneticky modifikovanými organismy a To je téma, které skutečně zajímá celou řadu Evropanů a také co se týče transportu zvířat. Chystáte zde nějaké kroky? Děkuji, François Merci. Děkuji. Pane ministře, Chtěla bych eh, předložit jednu otázku, která se týká oblasti Alp eh, ve Francii. Eh, tam se chovají ovce, které naprosto, naprosto, je to tedy chov, který naprosto respektuje životní prostředí a biodiverzitu. Eh, bohužel eh, chovatelé narážejí na stále častější problémy, eh, způsobené tím, že se tam rozmnožili ehm, vlci a dochází k nekompatibilitě života těchto vlků a chovu ovcí. Já Samozřejmě nežádám, aby tady byla vyhlazen určitý živočišní druh, ale eh, myslím, že by bylo dobré doporučit určitá opatření, eh, která by pomohla těmto chovatelům. Oni totiž teď mají pocit, že se vůbec neuznává důležitost eh, tohoto chovu ovcí ve vysokých horách a jak důležitý tento chov ovcí je pro životní prostředí i pro biodiverzitu. Tedy je třeba najít nějakou rovnováhu mezi ochranou jednoho živočišného druhu, to jest vlku, a na druhé straně tohoto chovu chovu ovcí eh, při respektování životního prostředí i biodiverzity. A na závěr bych eh, ještě ráda uvedla jeden také velice důležitý problém, což je pokles ceny eh, mléka. To tvrdě dopadá na producenty mléka. Ve Francii momentálně řada producentů mléka je v naprosto katastrofické situaci. Nejenom, že, nejenom, že vůbec nepokrývají ehm, investice, které do chovu vložili, aby respektovali životní prostředí. A dokonce jim jejich produkce mléka vůbec nic nevynáší. Přitom potřebujeme udržet evropské zemědělství. To je důležité pro zásobování potravinami, je to důležité pro naši krajinu a je to důležité také eh, v reakci na potřeby spotřebitelů. Je tedy důležité reagovat tímto způsobem, protože kdyby se dovážely tyto produkty, tyto potraviny z jiných eh, zemí či dokonce kontinentů, to by určitě nebylo dobré řešení pro emise skleníkových plynů. Chtěla bych vědět, zda švédské předsednictví má úmysl navrhnout konkrétní eh, opatření na řešení tohoto naléhavého problému a přitom také připravovat reformu společné zemědělské politiky v tomto duchu. Děkuji. A teď Korin Lopáž. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky, které reagují na to, co tady teď zaznělo od pana Šlitera a týká se to nanotechnologií. Já myslím, že není normální, že dnes určité eh, produkty obsahují nanotechnologie, aniž by to bylo označeno Eh, na potravině a aniž by vůbec eh, evropští spotřebitelé vůbec věděli, že když eh, spotřebovávají určité produkty, že v tom jsou nano částice. Eh, nařízení REACH se netýká nanotechnologií. Já se chci zeptat, zda uvažujete o tom, že byste eh, spustili úvahy i na toto téma nanočástic, a to jak v potravinách, tak i jinde. Například eh, kosmetické výrobky, to je velice důležité spolu s potravinami pro naše spotřebitele. A druhá otázka, která reaguje zase na to, co řekla paní Grostet. Máte v úmyslu během vašeho předsednictví eh, důkladně přemýšlet o tom, jaký typ zemědělců chceme v budoucnu v Evropě mít. Jde totiž o to, zda budeme podporovat koncentraci zemědělců, tak jak to nyní probíhá, protože při takové koncentraci samozřejmě podporujeme intenzivní zemědělství, intenzivní chov, používání pesticidů eh, a eh, současně samozřejmě to má některé další eh, dopady, jako to, že jsou některé některé pole, některá pole, některá prostě, některé části půdy, které nejsou obdělávány a vede to pak k rizikům například těch požárů. Uvažujete o tom, že budete i tímto směrem uvažovat při přeskoumávání společné zemědělské politiky? Děkuji. Zónik Bogustav. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem zapytać e, pana ministra, czy bierze pod uwagę w swojej Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zeptat pana ministra, když se dívám na priority švédského předsednictví, tedy chci se zde ptát, zda věnujete pozornost regionům Natura. My u nás máme určité problémy eh, na jedné straně se zemědělstvím a na druhé straně s Natura 2000. Mně se zdá, že to přináší pro mm, zemědělce ještě další náklady. Je možné jim nějak finančně pomoci? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, že jste mezi námi. Myslím, že máme dost podobné otázky. Já jsem před chvílí byla na zemědělském výboru, kde bylo řečeno, že 80 soji, která je dovážena do Evropy, je geneticky modifikována. Uvědomme si, že tato soja poskytuje bílkoviny v krmivu pro zvířata. A já myslím, že označování Eh, potravin je teď velice důležité. Měly by být označené zvířata, která jsou krmena těmito modifikovanými potravinami. Aby byli spotřebitelé dobře informováni, pak zcela závazně a nutně by mělo být eh, označeno na masu, které si kupují, čím byla zvířata krmena. 80% soji, která se dováží, je geneticky modifikována. A přidávám se k otázce, jaký typ zemědělství chceme. V řadě, v řadě zemí se podporují biopotraviny. Říkají, že je důležité, aby naše děti jedly biopotraviny. Ovšem ta, ty biopotraviny, které se velice často dávají například z, ve školních jídelnách a podobně, já bych je nazvala bionaftové eh, potraviny, protože pochází z Argentíny a z jiných kontinentů a myslím, že eh, to má své dopady na životní prostředí. Bylo by dobré tedy, aby se podporovali zemědělci u nás, eh, zemědělci, kteří jsou přímo blízko toho, kde žijí spotřebitelé, aby pěstovali plodiny způsobem, který nezatěžuje eh, životní prostředí. Také by to měla podpořit eh, daň, která by postihla takové dovážené eh, potraviny, které přichází velmi zdaleka. Uvažovat tedy o takové uhlíkové dani v závislosti na tom, kolik kilometrů musí produkt urazit. Děkuji. Že máte tady další řadu otázek a poslední tedy kolo vašich odpovědí. Um. Děkuji vám. Pokud se týče směrnice o vodě a v této souvislosti také pesticidy a insekticidy, zde je Evropa regionalizována a proto musíme počítat s tím, že podmínky budou v různých částech Evropy různé a proto pesticidy a insekticidy budou různým způsobem odbourávány. Otázka označování. O té již jsme se zmínili. a na kterou jsem zapomněl v prvním kole odpovědí, které bych se chtěl ještě jednou vyjádřit. Pokud se týče informace pro spotřebitele, tak tady zatím žádné stanovisko rada nemá. O návrhu stanoviska se nadále jedná, zatím ještě není úplně schváleno ale počítáme s tím, že spotřebitel by měl dostat jednoznačné označení a měl by tak dostat informace, které spotřebitel potřebuje a které ho nedostanou na nějaké z cestí, tak aby si byl úplně jist tím, co kupuje. To my také chceme, aby celá administrativa nebyla těžkopádná pro výrobce. My chceme snížit povinnost předpisů pro podniky o 25 a proto se musíme chovat velice opatrně a rozumně, když chceme zavádět nové právní předpisy. Pokud se týče označení původu, tak zde k tomu bych chtěl říci, že již existují určitá ustanovení pro určité potraviny. Například je tomu tak u hovězího masa a také u čerstvé zeleniny a čerstvého ovoce. Je důležité, aby spotřebitel byl informován jednoznačně, a my samozřejmě musíme vidět, že jednotlivé produkty, výrobky se skládají z různých součástí, které pocházejí z různých regionů. A chci také říci, že v radě nebude situace jednoduchá, protože mnoho zemí má rozdílné, rozmanité názory a proto bude velice těžké dospět k konsenzu. Pokud se týče ekologického zemědělství, tak k tomu bylo položeno několik otázek. Jak již bylo také řečeno, po reformě zemědělství byly odloženy určité platby a byly přesunuty například z pilíře 1 do pilíře 2, poté co byla reforma v roce 2008 provedena. A proto mohou jednotlivé státy používat více finančních prostředků z druhého pilíře, aby prováděly opatření spadající do druhého pilíře. K tomu také spadá ekologická výroba potravin. A to se také například týká toho, že můžeme čerpat prostředky pro rozvoj venkova. Pak byla také položena otázka týkající se nanočásti a označování v této oblasti. Úvodem bych chtěl říci, že je občas obtížné vůbec vyhodnotit, zdali nová potravina je nadále ještě potravinou, zdali to není spíš jen už lék. Protože máme také úpravu pro léčiva, podle které může členská země rozhodnout o tom, zdali potravina je léčivým lékem či ne. Pokud látka, tedy výrobek, se stane léčivým v jedné členské zemi, pak v této zemi lze také předepsat uvádění tohoto Eh, produktu na trh formou právních předpisů. Je velice těžké definovat, co je syntetický nanomateriál a co ne. Na závěr... No, na závěr této diskuse chci říci, že mám radost toho, že Rada a parlament se dohodli na definici nanomateriály. Tím jsme vytvořili základ pro další postup, tak abychom dospěli k jednoznačné směrnici budoucnosti. Potom GMO krmivo, to e, není v působnosti rady nýbrž komise. Potom transporty zvířat, to je téma, kterým bych se velice rád byl zabýval během švédského předsednictví. Doufáme, že komise v této oblasti předloží návrh a jakmile bude návrh předložen, tak eh, se vynasnažím, abychom ho projednali co nejrychleji. Téma přepravy zvířat cílí do eh, tématu zdraví chov zvířat, což je jedním z klíčových témat švédského předsednictví. Otázka mléka. V třetím červnovém týdnu Evropská rada požádala komisi aby zanalizovala situaci na evropském trhu s mlékem. To znamená, že Rada si u komise objednala tuto zprávu, která nakonec byla předložena 22. července. Vím, že trh s mlékem v Evropě podléhá velkým tlakům. A proto jsem se rozhodl posunout zasedání již na příští pondělí na 7. září. To je nejbližší možný termín, kdy budeme moci poprvé přeskoumat zprávu, kterou předložila komise. Je to analýza, jsou tam také vyjmenované možnosti, které by mohly vést k nastolení normálního stavu. Ovšem, jak to bude konkrétně vypadat, to dnes ještě nemohu říci. Potom otázka nákladů. Mnohé jsou samozřejmě výdaje členských států a vím, že mnohé lze čerpat z druhého pilíře zemědělské politiky. Děkuji panu předsedovi za možnost mluvit zde dnes s vámi. Doufám, že v tom budeme také pokračovat, že budeme dobře spolupracovat i za švédského předsednictví. Děkuji. Pane předsedo rady, byla to celá řada otázek k nejrůznějším tématům. Vidíte, že v tomto výboru a tomuto parlamentu skutečně leží na srdci zdravé potraviny. To je skutečně důležité, aby potraviny nebyly nějakým způsobem kontaminované nebo padělané, protože máme celou řadu technických možností v dnešní době. Zajímáme se také o příspěvek lesnictví a zemědělství k ochraně životního prostředí a klimatu. Zazněla zde řada otázek. Děkuji, že jste přišel mezi nás. Přeji vám mnoho úspěchů a těším se na dobrou spolupráci. Děkuji vám. Měli bychom nyní asi tři až čtyři minuty na přestávku, než k nám přijde paní Suzana Jakob z ACDC a poté tedy budeme pokračovat s dalším tématem našeho zasedání. Kolegyně, kolegové, budeme pokračovat na svý práci a mám mimořádnou radost toho, že mohu mezi námi přivítat paní ředitelku Zuzanu Jakob z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Vítám vás srdečně, paní Jaka, mezi námi ve výboru pro životní prostředí a máme určité věci na srdci, které bychom s vámi rádi probrali a také se těšíme na to, co nám přednesete o vaší práci, o organizaci agentury a také o aktuální chřipkové pandemii. Tímto bych vám chtěl udělit slovo a prosím, podejte nám příslušné informace. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení, vážení poslanci, je opravdu pro mne velkou ctí zúčastnit se první schůze vašeho výboru a toto také ukazuje, že máte velký zájem o naši agenturu a také o témata, kterými se zabýváme. Já se domnívám, že spolupráce naší agentury s vaším výborem je velice důležitá. My jsme takto již spolupracovali v minulosti a vaše pomoc nám v našich počátcích velice pomohla a také toto vedlo k e, úspěšnému hodnocení naší agentury v roce 2008. Já doufám, že naše dnešní setkání je prvním krokem v další těsné spolupráci s vaším výborem v novém parlamentu a já se na tuto spolupráci velice těším. My vždy budeme k vašim službám, když nás budete potřebovat. Já vždy přijdu do vašeho výboru a podám zprávy o záležitostech, které vám budou ležet na srdci. A já také vždy, kdykoliv ráda uvítám vaši delegaci v naší agentuře. Také vám budu zasílat vědecké aktuální informace tak, abych o vás pravidelně informovali o naší činnosti a pokud, pane předsedo, chcete také stanovit určitého, určitý styčný útvar pro náš kontakt, tak my vždy tuto kontaktní osobu budeme vždy informovat o naší činnosti nechci vám zasílat všechny dokumenty, což samozřejmě mohu dělat, ale nechci vás přetěžovat a my jsme se minule domluvali na tom, že stanovíme jednu kontaktní osobu a pokud ona bude považovat určité dokumenty za důležité, pak vám je také dát k dispozici. Já vím, že máte velkou zájem také o otázku pandemie a touto otázku otázkou se budu později zabývat, ale nejdříve bych se chtěla představit. Chci také představit náš pracovní program a naši agenturu. Také bych nyní chtěla strávit eh, svoji prezentaci asi 20 minut. Jmenuji se Zuzana Jakab, jsem Maďarka a jsem ředitelkou Evropské agentury pro prevenci a kontrolu nemocí od doby, kdy toto agentura eh, vznikla v roce 2005. Byla jsem předtím státní tajemnicí na ministerstvu zdravotnictví v Maďarsku a předtím jsem také pracovala pro VHO 11 let a měla jsem různé ředitelské funkce. E, naše agentura má své sídlo ve Stockholmu a jejím úkolem je posilovat obranu Evropy proti infekčním chorobám. Naše agentura je vědeckou institucí, zabývá se otázkami veřejného zdraví, hodnotí rizika, ale také podporujeme rizikové manažery a poskytujeme vědecké informace. My těsně spolupracujeme s členskými státy a s veřejnými mezinárodními organizacemi, s, komisemi, s komisí, Evropským parlamentem a samozřejmě s VHO posledních čtyři a půl letech ECDC Eh, před čtyřmi a půl lety jsme měli jenom jednoho zaměstnance, to jsem byla já a měli jsme rozpočet 5 milionů a v současné době máme 250 zaměstnanců a rozpočet ve výši 50 milionů. Váš výbor vždy také pozitivně reagoval na naše rozpočtové požadavky a já doufám, že v tomto budete v budoucnosti pokračovat. A pro vaši informaci, ve finančním výhledu 2007 až 2013, 2010 bude eh, finální poslední rok, kdy bude růst nás, náš rozpočet. V roce 2010 budeme mít rozpočet ve výši 60 milionů a budeme mít 350 zaměstnanců. V minulých 4,5 letech jsme se stali plně funkční agenturou, poskytujeme veškeré služby, které jsou stanoveny v ustavujících předpisech a v minulém roce, kdy byla provedena první externí e, evaluace, bylo také formulováno, že jsme jasně vidět na mezinárodní scéně a také, že významným způsobem e, přispíváme k boji proti infekčním chorobám. A nyní se ptáte zajisté na úlohu ECDC. Toto chci zodpovědět jednoznačně a jednoduše. My chceme poskytovat eh, důkazy, konzultaci, školení a také praktickou podporu evropským institucím a také eh, toto poskytujeme nejenom tedy evropským institucím, ale také členským státům v boji proti infekčním chorobám. Také jsem řekla, že poskytujeme důkazy. Co tím myslím? Tím myslím monitorovací zprávy, kdy monitorujeme také trendy a monitorujeme vývoj jednotlivých kmenů. Poskytujeme také vědecké Eh, směrování a také poskytujeme hodnocení rizika a Jestliže objevíme jisté hrozby, pak také varujeme členské státy. Také poskytujeme školení, základní školení, mám, snažíme se o to, aby členské státy aktualizovaly a formulovaly své plány připravenosti a také poskytujeme experty členským státům, pokud si toto přejí. Všechny tuto činnost můžete najít na naší webové stránce a proto nechci zacházet do dalších detailů. Další důležitou činností je to, že máme operační centrum, které je tak také financováno Evropským parlamentem. Toto krizové centrum monitoruje celosvětové trendy a my se snažíme odhalit hrozící hrozby. A jestliže objevíme jisté signály, tak jako se to stalo letos, tak zabezpečíme to, aby toto krizové středisko bylo vybaveno dostatečně kádrově, tedy zaměstnanci, tak, abychom mohli provádět 24-hodinové monitorování a abychom také poskytovali příslušné informace našim aktérům. Chci zdůraznit, že chřipka není jedinou chorobou, kterou se zabýváme. Zabýváme se 50 nemocemi a pandemie není pouhou jedinou hrozbou, která je před Evropou a celým světem problém. Jak již jsem říkala, poskytujeme informace o 50 nemocích. Zde také provádíme výzkum a to se týká HIV, tuberkulózy a také jsou to další průvodní infekce a například také se zabýváme odolností mikrobů vůči antibiotikům tedy klíčové priority v našem programu jsou následovníci. My hodláme zlepšit kvalitu a srovnatelnost evropských údajů o infekčních chorobách a hodláme posílit, zlepšit systém sběru těchto dat. Hodláme se především zaměřit na odolnost mikrobů proti antibiotikum. Také analyzujeme eventuální dopad klimatických změn na šíření infekčních chorob. Poskytujeme také konzultace eh, týkající se všech klíčových chorob a také eh, jednou z velkých priorit je chřipková pandemie. Tato poslední priorita se objevila v minulém roce, ale my se tímto tématem zabýváme již eh, pět let. Já ráda zodpovím veškeré otázky, eh, které se týkají naší vnitřní činnosti. A dále bych eh, nyní chtěla přejít k tomu, že vám dám informace o pandemii v Evropě a v EU. Jak všichni víte, tak nový virus je nyní přítomen ve všech členských státech a také dochází k místnímu přenosu. A Toto je neobvyklé, protože v létě většinou chřipka mizí a je to vlastně varování před budoucností, tedy před podzimem a zimou. Podíváme-li se na eh, denní zprávy, které dostáváme, tak v současné době máme 46 tisíc potvrzených případů a 140 mrtvých. Ale tam v některých některých zemích se přestalo s vyšetřováním, tedy s potvrzováním jednotlivých případů, takže nové případy již nejsou potvrzovány a proto vám nemůžeme dát při, při, nová čísla, protože eh, země některé země také přestaly počítat případy, stejně jako eh, u USA. Proto již nebudeme uveřejňovat další čísla eh, šíření a budeme postupovat jinak. A o tom s vámi také budu ráda diskutovat. Mnoho evropských zemí přešlo ke strategii zmírňování dopadů pandemie. Já již jsem vám již dala přesná čísla a také bych se chtěla zaměřit na to, že zatím došlo ke 104 úmrtím v EU, ale to je jenom určitý poměr, protože musíme zde především zkoumat nadměrnou úmrtnost, abychom získali přesný obraz. Já souhlasím s paní Margaret Chan, která je generální ředitelskou VHE, že toto je mírná pandemie, ale zajisté není neškodná tak jak eh, se projeví pandemie v Evropě na podzim. Pravděpodobnější je, že pandemie se bude chovat tak, jak se nyní chovala v Austrálii, Argentíně a v Chile, tedy na jižní polokouli, když v současné době tam byla zima. Takže můžeme očekávat podobnou situaci v Evropě. A proto my jsme se zabývali situací na jižní polokouli velice pečlivě. H1N1 se na podzim a v zimě se stane jedním z dominantních virů a také tato vlna přijde pravděpodobně dříve než běžně. V některých zemích také očekáváme, že dojde k velkému nárůstu, ale tyto nárůst a bude různý. Můžeme v současné době konstatovat, že pouze 1% obyvatel je infikováno, ale na podzim a v zimě můžeme očekávat nárůst až na 30 Musím zdůraznit, že toto není pouze nějaký výhled či předpověď, ale je to rozumný scénář nejhoršího případu pro tento virus, ale pouze za předpokladu, že virus a také genetické složení zůstane ve stejné podobě a nezhorší se jeho přenosnost a nebude virulentnější. Ale je tady celá řada dobrých zpráv. První je ta, že tato choroba je pouze mírná není o mnoho horší než běžná chřipka. A pokud lidé ne, se nebudou nějak bát, tak nemusíme očekávat, že dojde k nějaké velké nepřítomnosti na pracovišti a proto se domníváme, že nedojde k velkému narušení základních služeb. To znamená, že země, které mají dobré akční plány, také tuto pandemii dobře přestují. Špatná zpráva je ta, že pandemie bude vykonávat velký tlak na zdravotnické služby, jak na primární zdravotnictví a také na nemocniční služby, protože se zvedne číslo eh, pacientů, které budou navštěvovat lékaře i když velice nemocní, eh, nemocných bude málo, ale přesto hodně lidí se bude obracet na nemocnice a žádat pomoc. A toto bych chtěla zdůraznit. Dojde tedy eh, k velkému tlaku na intenzivní péči. Tak jak to bylo v minulosti, tak lidé, kteří onemocní virem, ne bude toto probíhat e, stejně jako u běžných chřipkových epidemií, protože v tomto případě jsou e, budou nejzranitelnější osoby, tedy malé děti, těhotné ženy a potom také lidé s chronickými chorobami. Běžná sezónní chřipka, ta většinou eh, nejvíce poskytu, eh, postihuje starší občany. Takže co můžeme dělat? A to je třetí dobrá zpráva, kterou bych vám ráda sdělila, že my se jsme se připravili na tuto pandemii již celá léta s příslušnými orgány a proto mohu říci, že jsme docela dobře připraveni. Mohu říci, že EU je nejlépe připravený region na celém světě. A jestli já vidím, mohu říci, že jsme se dobře připravovali, ale opravdu se nám to dobře vrátilo. Mnoho zemí má e, plán připravenosti a také již jsme prováděli různé simulační krize. E, na žádost komisaře jsme prověřili národní plány připravenosti všech zemí, vydali jsme e, doporučení a od roku 2005 to je velice důležitý krok pro dobrou přípravu EU. Dále v EU je také velice dobrý systém, eh, který dobře funguje pro sdílení informací a koordinaci. Co tedy musíme udělat nyní? Musíme se podívat velice rychle na všechny tyto plány ve světle nových poznatků o tomto novém viru a sledovat, eh, jaké případné úpravy či aktualizace tohoto plánu jsou potřebné. Já nebudu procházet všechna opatření, která se týkají té fáze zmírňování dopadů pandemie. Je tady velké množství informací na našich webových stránkách a eh, také jsou ve schrnutích eh, našich zpráv z ECDC. V každém případě je zapotřebí, aby tato opatření byla úměrná a trvale udržitelná. Chtěla bych se ale nyní obrátit na otázku eh, priorit pro politiky, kteří rozhodují. Jednak je zapotřebí, aby se země postarali o to, aby jejich zdravotní systémy měly dostatečnou kapacitu, aby mohly čelit počtu nemocných a zejména těch, kteří budou potřebovat intenzivní péči. Třeba Eh, Máte-li například dvojí eh, zařízení eh, na usnadnění dýchání, je třeba zdvojnásobit tento počet, protože to jsme již zaznamenali, že je zapotřebí více takových prostředků. Dále je tady otázka hygienických opatření, kde je třeba šířit povědomí lidí, aby dbali na hygienu, mytí rukou a podobně. To je velice důležité z hlediska šíření viru, u celé veřejnosti. A konečně samozřejmě, že v určitém okamžiku na podzim eh, bude k dispozici očkování. A to je velice důležité opatření eh, v oblasti zdravotnictví pro eh, ochranu i prevenci. Samozřejmě bude tady celá řada výzev spojené s, mm, očkováním a my se jimi budeme zabývat. Očkování proti chřipce je bezpečné, ale když je použito zejména u rizikových skupin, nevyhnutelně mm, očekáváme, že tady budou určité zprávy o vedlejších účincích a v EMEA i VHO se sledují takovéto eh, vedlejší účinky a připravujeme zprávy na toto téma. A konečně, pane předsedo, dovolte, abych ještě řekla eh, pár slov o tom, jaké jsou nejistoty a případné, eh, případný katastrofický scénář. Takže několik nejistot. Vidíme tady tři třeba jich bude ještě více. Za prvé, co se stane, když dojde eh, k hm, rezistenci těchto virů dále? Za druhé, co se stane, když se spojí sezónní chřipka a pandemická chřipka? Teď je to příliš brzy na to říci v Evropě, ale na jižní eh, polokouli už eh, se ukázalo, že vlastně tento virus byl tak vitální, že vytlačil jiné. A třetí nejistota, to je otázka, zůstane, zůstane ten virus tak mírný, jako je nyní? A když se podíváme na historii předchozích pandemií, tak jsme konstatovali, že pandemie se vždycky chovají různými způsoby. E, druhá a třetí vlna takové pandemie nebo epidemie je vždycky virulentnější než předchozí. To uvidíme tedy na podzim v Evropské unii. Ale můžeme se eh, uklidnit tím, že se zdá, že tento virus bude relativně stabilní a tudíž až do posud jsme nezaznamenali žádné genetické změny v tomto viru. To je pozitivní zpráva. A nyní, pane předsedo a vážení členové výboru, musíme finalizovat naši eh, připravenost brát v úvahu všechny nové informace, které jsme se dozvěděli eh, za poslední týdny. A konečně potřebujeme solidaritu mezi bohatšími a méně bohatými zeměmi to bude jedna z otázek, která se určitě na podzim objeví a také mám na mysli samozřejmě solidaritu uvnitř EU a i v širším kontextu. Děkuji, pane předsedo. Já nyní velmi ráda odpovím na vaše otázky. Já, Děkuji vám, paní Jakab, za tyto velice zajímavé informace dovedu si představit, že se kolegové budou hodně ptát, protože touto otázkou se budeme v budoucnosti velice zabývat. Vítám mezi námi Minerva Majori, zástupkyni našeho parlamentu ve správní radě. Vítám tě, Minervo, v sněmovně, kterou dobře znáš a také vítám Žaka Šeresa, který je místopředsedou správní rady, také vás srdečně vítám. Jestliže budete chtít, tak můžete samozřejmě se také později vyjádřit. Ano, děkuji paní Jakob vaše slova o pandemie byla velice zajímavá. Dostali jsme důležité informace a jako první tazatel se chce ptát pan Líze. Děkuji paní Jakoab za velice zajímavé informace. Než budeme diskutovat o dalších otázkách, chtěl bych také velice poděkovat panu Joe Bowisovi, který byl naším koordinátorem a který se také postaral o vybudování vaší agentury ECDC. My právě nyní také slyšíme, jak důležitá tato agentura je. Rovnováhu, kterou musíme dosáhnout, to je rovnováha mezi panikou, že lidé mají příliš velké obavy, že někdy reagují neudůvodněně, ale na druhé straně bychom nebezpečí neměli podceňovat. A to je velice těžká rovnováha, kterou musíme hodnotit každý den znovu a znovu, protože zatím tím probíhá pandemie poměrně mírně, ale tam, kde například není dobrá organizace, tak tam máme dramatické případy. Já Vím, že v Brazílii jsou stovky mrtvých a to souvisí s tím, že pacienti v prvních 48 hodinách vůbec nenavštíví lékaře a protože my máme lepší, lépe organizovaný zdravotní systém, tak tomu doufejme tak nebude. Já také sdílím názor pana Gomeryho, který řekl, že musíme postupovat realisticky v Německu se přeme o následující věc. Bylo totiž řečeno, když se nechá obočkovat 50% lidí, tak eh, přestanou zdravotní eh, pojiště, pojišťovny platit. Ale 50% samozřejmě se vůbec nemusí nechat občkovat. Stačí oočkovat pouze rizikové skupiny, takže proto je potřeba postupovat realisticky. Paní Jakab, Já bych vás chtěl upozornit na specifickou situaci u dětí. U ve zdravotnictví se snažíme o to, někdy to ve zdravotnictví bývá tak, že se aplikují stejné postupy u dětí i u dospělých a také u léčiv tomu tak někdy bývá a není to tak správné. My nemáme k dispozici žádné antivirotikum ve formě šťávy či sus či suspenze. A proto e, s touto otázkou je také třeba se zabývat. Do vaší kompetence spadá také otázka, od kdy je dospělá osoba či dítě podezřelou, tedy nakaženou osobou. Jestliže je, jsou to všechny osoby, které mají víc, teplotu více než 38 stupňů a kašlou, tak to je, dejme tomu, správné u dospělých, ale u dětí potom byste mohla zavřít veškeré kliniky a nemocnice, jestliže budete chtít všechny děti izolovat. To vůbec nejde. A také pokud se týče očkování. My se tím musíme pečlivě zabývat, ale musíme být pozorní vůči doporučení, protože v Německu eh, vydala ministrině zdravotnictví jedno doporučení a řekla, že děti by neměly být očkovány nyní, ale na jaře ale žádný expert v Evropě nedoporučuje očkování na jeře. My přece víme, že když dojde k problému, tak to bude na podzim nebo na, v zimě. A proto nemá smysl provádět očkování na jeře. A proto vy jako agentura byste na tyto záležitosti také měli upozornit. A pokud se týče klimatických změn a reakci na ně, tak můžete nám k tomu něco říci již nyní, jak bude vypadat například šíření nakažlivých nemocí za klimatických změn. Kdyby se nám o tom mohla něco říci, budu velice rád. Dagmar Rotter. Děkuji vám a já bych chtěla zamávat Frankovi, bývalému kolegovi z Helsinek všichni moji kolegové tě srdečně zdraví. Paní Jakob, já vám děkuji za to, co jste nám zde dnes přednesla. Já bych měla několik otázek. U některých věcí jsem byla v létě skutečně bezradná. První věcí bylo to, že očividně máme co dočinění s nebezpečnou infekční chorobou. Ovšem není to první nebezpečná infekční choroba, a také to není první chřipka, kterou jsme se museli v minulých letech zabývat. A v některých členských státech tomu bylo tak, že na jedné straně byla obrovská panika a na druhé straně takový ustrnulý šok. Zajímalo by mne, zda jste ve vaší agentuře a s členskými státy nediskutovali o tom, že v situaci, kdy panují obavy z pandemie, by bylo možné učinit některá jednoduchá opatření, a sice hygienická opatření. Proč tomu musí být tak, že 20 lidí, kteří se e, dotknou e, například kliky dveří a nebo zmáčknout tlačítko ve výtahu, šíří virus mezi miliony dalších. Proč? Není v členských státech povinnosti. Víme, že to je věcí členských států, že e, na nádražích, veřejných budovách a podobně jsou k dispozici dezinfekční prostředky pověšené na dveřích, kterým si člověk může vydezinfikovat ruce. Prostě nějaké jednoduché prostředky, kterými můžeme eh, zabránit riziku nákazy. Existuje celá řada dalších možností. Pan Líze na to také upozornil. Proč se například jasně neřeklo, jaké jsou příznaky, nebo proč se o tom nemluvilo více? To znamená, jaké jsou příznaky pro to, abychom někoho klasifikovali jako člověka s rizikem této choroby, protože mm, teplota více než 38 eh, musí to trvat nejspíše déle, protože jinak by všechny děti v Německu byly podezřelým případem. Proč se neřeklo, že lidé, kteří jsou v rizikové skupině, se mají nějakým způsobem chránit? Eh, například eh, maskami a podobně. Takže tu preventivní část jsem nepochopila tak, jak proběhla. A také nemám pochopení, protože do určité míry byla šířena panika. Také bych se chtěla zeptat na vakcínu. Nezávisle na eh, prasečí chřipce budeme konfrontováni také s tou klasickou každoroční sezónní chřipkou na podzim a v zimě. To znamená, že zde budeme mít dvě výrazně infekční choroby, které mohou přinést některým skupinám závažné problémy. Co doporučujete? Protože členské státy mají různá doporučení. Některé říkají, že se lidé mají nechat očkovat proti prasečí chřipce, jiní říkají ne, očkujte se pouze proti eh, sezónní chřipce a to jsou dvě naprosto rozdílné vakcíny. Na závěr bych chtěla říct něco všeobecného k vakcínám. Já samozřejmě také vycházím z toho, že vakcíny jsou bezpečné, Ovšem některé takové nejsou, protože ty nejnovější, co byly nově sestavené, nepodléhaly dostatečně dlouhému klinickému výzkumu. Zajímalo mě, jaký je vztah těchto vakcín a vztah k jednotlivým skupinám. A poslední téma je solidarita. Paní Jakobs, víte, že Nefunguje solidarita členských států, co se týče antivirotik a v jiných oblastech už vůbec. A e, my nemáme pravomoce ani rozpočet na tyto věci, takže musíme spoléhat na činnost členských států. E, Děkuji. E, vám, paní Jakabo, že jste dnes odpoledne mezi námi. Já mám na vás dvojí otázku. První otázka se týká eh, pracovní metodologie vaší agentury. Jak si vybíráte experty? Jaký je status těchto expertů? Jaké jsou pracovní metody, které s nimi používáte? A ptám se také, zda se také občanská společnost tím či oním způsobem účastní této práce. To je tedy moje první otázka. Myslím si, že je to důležité pro komitologii a také pro to, jak se následně činí rozhodnutí na politické úrovni. A má druhá otázka se týká chřipky a vakcíny. My jsme pochopili, že jsme tady vlastně ve svěracích kleštích. Na jedné straně je tady Eh, potřeba očkovat v příslušných lhůtách a na druhé straně je tady eh, problém, že ještě neznáme všechny přímé, ale hlavně ty nepřímé či vedlejší účinky vakcíny. Jak vyřešit tento dvojí problém? Děkuji, Michel Riverzi. Ano, děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat paní Jakab a myslím, že se na ní chci obrátit s celou řadou otázek. Ta eh, chřipková pandemie byla mm, prezentována, když tady máme ta čísla 46 eh, tisíc eh, onemocnělých a 104 mrtvých. Ano, to je určitě dost vysoká úmrtnost. Ehm, která vyvolává potřebu očkování. Ovšem, očkování to vždycky vyvolává otázku, jaký přínos to je a jaké riziko to přináší. Ehm, tady jde o virus, který vytvořil, ehm, vy říkáte sama, mírnou pandemii. Ten virus není příliš virulentní, ale je hodně nakažlivý. A na druhé straně rizika. Já sama jsem se zabývala hodně vakcínou na hepatitidu B. Eh, otázka, kterou položí každý pacient eh, z hlediska eh, národního právních předpisů, u nás je to zákon Kušner, je otázka ehm, souhlasu po náležité informovanosti. A my právě nemáme všechny informace o těch Eh, dalších látkách, které obsahuje vakcína. by to bylo na bázi aluminia například, tedy hliníku, jestliže jsou tam naproti tomu eh, přísady z rtutí, pak by to mohlo mít velmi nebezpečné eh, vedlejší účinky. Nebo by to mohlo být také na bázi formaldehydu a tady jsou zase někteří pacienti, kteří mají alergii na formaldehyd. A já se vás ptám, máte již dostatečný odstup eh, aby bylo možné říci, že vedlejší účinky budou minimální a že naopak přínos v očkování bude výrazný oproti těmto rizikům. Je tady eh, v jednotlivých eh, laboratozích Novartis, Dexta, Dexter a další asi 2000 kultivací. Může to být v bílku, ve vaječném bílku, ale eh, jsou pak tady další prostředí na základě živočišných buněk. Čili v každém případě i tady ty kultivace jsou, jsou zajímavé. Například 94 milionů dávek očkování eh, bylo objednáno ve Francii. A bude to tedy masivní, masivní očkování. Bude to poprvé ve Francii, kdy budeme mít tak masivní očkování. Eh, možná i v celé Evropě to bude asi poprvé tak masivní očkování. A otázka není zní, máme dostatečný odstup, eh, abychom to mohli opravdu kriticky posoudit. Já tady mám oficiální informace našeho ministerstva zdravotnictví. Je řečeno, že je tedy povinné očkování pro všechny pracovníky ve zdravotnictví. Například Eh, například zdravotní sestra, která je těhotná, nebo lékařka, která je těhotná. Máme tady opravdu dostatečný odstup, abychom mohli říci, že tato osoba se povinně bude eh, očkovat a že to nebude mít dopad na její, eh, její tedy ještě nenarozené dítě. Máme dostatečný odstup, abychom mohli říci, že právě z hlediska těch dalších látek, jako je třeba hliník nebo rtuť, že to nebude mít dopad na, na, na tedy nenarozené dítě, na ten zárodek. Ano, říká Říká se, je třeba jít eh, velice rychle. Ano, ale proč postupovat tak rychle? Eh, jako, jaký, jaký to má přínos? Mnoho lidí již dostalo chřipku a neumřelo. Jeden hráč rugby například eh, takto onemocněl ve Francii a nezemřel z toho, přežil to. Takže kdo tedy je vlastně tady odpovědný? Evropská agentura um, povolí uvedení na trh eh, tohoto vakcíny. Zatím je to taková určitá specificita, ale dokud to nebude prokázáno, tak uh, to nemůžeme takto přijmout. Doposud eh, národní státy povolovaly um, uvedení na trh takových látek. Například Eh, také ve Spojených státech eh, požadují výrobci vakcín imunitu. To znamená, že neponesou odpovědnost za tyto vakcíny. My ve Francii opakují 94 milionů eh, dávek vakcíny a ta bude použita. Kdo bude ovšem nést odpovědnost v případě, že dojde k vedlejším účinkům? A ještě poslední věc. Já jsem bioložka povoláním ve Spojených státech zemřel jeden voják, který zemřel eh, na H1N1 v době před prezidenta pana Forda v roce 76 a právě kvůli tomu, že zemřel tento voják, tak se eh, spustila masivní kampaň eh, očkování. Ovšem, kvůli vedlejším účinkům se po čtyřech měsících toto očkování přerušilo. A já tedy kladu otázku, nedopadneme také tak? Okay, diese Frage Děkuji, to byla velice intenzivně formulovaná otázka. Ještě v prvním kole otázek uslyšíme paní Marianne Nekondakiris. Dobré odpoledne. Chci poděkovat paní Jakab za velice zajímavý výklad, velice mm, obsáhlý eh, výklad. Já bych měla otázku na očkování proti sezónní chřipce. VHO eh, navrhovalo asi 75% očkování proti sezónní chřipce do roku 2010. Nicméně eh, řada nebo drtivá většina evropských zemí zůstala výrazně pod tímto cílem. Eh, také bylo zveřejněno doporučení, které se týká sezónní chřipky, které má za cíl zvýšit procento očkovaných až na cíl VHO a vytvořit příslušné národní plány v tomto smyslu. E, tady se ovšem ani nehovoří o tom, že je zapotřebí lepšího informování všech jednotlivých partnerů e, v tomto procesu. Já bych se chtěla paní Jakab zeptat, e, co může udělat ECDC? Může se hrát nějakou aktivnější úlohu u H1N1 a očkování proti této, tomuto viru? Jak zvýšit povědomí o riziku sezónní chřipky? a jak eh, také šířit informace z jednotlivých zemí i z regionů, kde zkušenosti jsou ze spoluprací mezi jednotlivými partnery. Děkuji. Eh, Děkuji, já sám bych se také rád na něco zeptal. Vy jste říkala, že všechny členské země mají svoje národní plány prevence nebo ochrany proti katastrofám splní všechny nějaký minimální standard, mají určitou kvalitu, anebo se k vám pouze dostává informace ze zemí, ano, my máme také nějaký plán. Takže by mě zajímalo, existuje zde určitá standardizace nebo ne? A dále bych se chtěl zeptat, kolik firm vyrábí očkovací látku. Já v médiích slychávám vždy pouze dvě firmy, ale to jsou firmy německé, takže by mě zajímalo, Jaká je nabídka na trhu, když říkáte, že třetina eh, obyvatel EU by mohla podlehnout nákaze, tak by to grosso modo mohlo být 150 milionů lidí dvakrát očkovat, to znamená 300 milionů dávek. Můžete nám říci, kdy budeme mít očkovací látku a jak rychle se dá v takovém množství vyrobit? bude k dispozici už v rámci první vlny, nebo až v druhé nebo třetí, jak vypadá zde prognóza. Takže nyní bych dal slovo vám, abyste mohla odpovědět. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám také, páni poslanci, paní poslankyně za zajímavé otázky. Nyní mé odpovědi. Nejdříve bych chtěla také připomenout to, že pan John Boy sehrával v minulém výboru velice důležitou roli při zřízení agentury a jsem velice ráda, že jste jeho roli připomněli. A já jsem také řekla, že váš výbor zřídí či stanoví určitou kontaktní osobu, která bude navazovat kontakty mezi naším, vaším výborem a naší agenturou, tak jak to bylo v minulosti. Vy jste tady hovořili také o panice. Já v současné době necítím tak velkou paniku jako v roce 2005, když přišla ptačí chřipka do EU a když byla tedy před branami EU, tak tady vznikla skutečná panika, protože každý potom zaměňoval jednotlivé viry a lidé nyní řekli, říkali, že pandemie přišla do Evropy, ale bylo to také dobré, protože jsme začali diskutovat o chřipce, také jsme si začali vyměňovat znalosti a poznatky také s veřejnosti. A od té doby se o chřipce stále hovoří a nyní se opravdu pandemie do Evropy dostala. Panika není tak velká, ale my musíme více hovořit také s veřejností o obecných záležitostech. A nyní máme také informace pro veřejnost, jak může se veřejnost sama chránit a také, eh, že lidé mají zůstat doma, jestliže například onemocní, a nebo jestliže je někdo nemocný na pracovišti, tak má být poslan domů. My tyto poznámky nyní máme, my musíme také na tomto těsně pracovat a spolupracovat s komisí a s členskými státy a my jsme součástí výměny těchto informací a my musíme zabezpečit, aby členské státy opravdu všechny tato opatření také prováděly. Já vidím naši roli v tom, že budeme nadále poskytovat nejnovější informace a le potom informace by měly šířit především členské státy. My budeme členské státy v tomto podporovat. E, Mnozí z vás také hovořili o očkování a já také dobře vím proč. A já bych chtěla reagovat na tuto otázku, jako tedy na druhou položenou otázku. Musíme zde rozlišovat mezi sezónní chřipkou a mezi kmenem N1H1. My doporučujeme, aby lidé se nechali očkovat proti sezónní chřipce a jakmile bude očkovací látka k dispozici, což bude někdy v polovině září v některých členských státech, potom by byste se měli řídit svou národní očkovací strategií pro sezónní chřipku a nejdříve oslovit nejzranitelnější skupiny. A to znamená, se to týká především starší populace, chronicky nemocných a také lidí na 55. Já plně souhlasím s vámi, že VHE má určitý cíl, myslím, že to bylo 85%, ale možná, že máte také pravdu, když říkáte, že 75% chronicky nemocných a starších občanů by mělo být očkováno. A my také monitorujeme eh, situaci v členských státech a zjistili jsme, že z 27 zemí pouze dvě země splňují tento cíl a tři se blíží ke splnění tomuto, tohoto cíle a pouze 10 zemí uh, například si s námi v této oblasti vyměňovali informace. To znamená, že máme před sebou ještě dlouhou cestu a jsme také rádi, že komise vydala eh, toto sdělení, aby by se zvýšilo očkování proti sezónní chřipce a my také rádi budeme sehrávat koordinační roli, tak jako jsme to dělali v minulosti, ale musíme rozlišovat sezónní chřipku od eh, N1H1, neboť zde vakcinace a očkovací látka zatím ještě není hotová a v současné době se tyto, tato skolčkovací látka klinicky zkouší a klinické zkoušky by měly být dokončeny ke konci září, nejpozději do poloviny října a to bude období, kdy speciální výbor, zvláštní výbor bude také zřízen. My se budeme zabývat výsledky klinických zkoušek a potom se budeme také zabývat, zdali tato látka bude schválena. Také se budeme zabývat různými eh, reakcemi, které, ke kterým může tato očkovací látka vést takže předpokládáme, že dojde ke licencování, k udělení licence pro očkovací látku, ale toto bude pouze pro e, zdravé e, lidi. A potom máme zde ještě také tři zranitelné skupiny občanů a to znamená, to jsou děti a také těhotné ženy. Zde klinické zkoušky zatím neprobíhají a zde očkování je trošku spožděno, protože očkování může být spuštěno až tehdy, až budou dokončeny klinické zkoušky a také bude udělena licence. Pak tady existují také národní organizace, které eh, vy, eh, vyrábějí eh, očkovací látky pro národní populaci, ale také této očkovací látce musí být vydána licence. Jestliže bude očkovací látka schválena a bude Eh, také vyráběna masově, ale může eh, být také provázena určitými doprovodnými příznaky, ale zatím to bylo tak, že eh, očkovací látka většinou měla jenom minimální vedlejší příznaky. Potom může být zahájeno masové očkování a my potom také zřídíme monitorovací systém a budeme monitorovat veškeré vedlejší příznaky. I think uh, that uh, to the... Tak já myslím, že to je má odpověď na otázku očkování. A dovolte, abych reagovala na některé další otázky. Pan Líse se ptal na otázku uh, strategie izolace v Německu. To, co mi říkáte, to znamená, že eh, Německo je stále ještě v té fázi ehm, eh, zabránit eh, šíření nemoci tím, že izoluje nově objevené případy. Eh, všechny země byly původně v této fázi, ale postupně, jak se počet onemocnění zvyšoval, tak eh, tyto země zcela logicky eh, se rozhodují, že přejdou od fáze zadržování choroby do fáze zmírňování důsledků. Tady jsou národní pandemické fáz, plány ve fázi 5 a 6, kdy se hm, snažíme zmírnit dopad choroby pandemie to přináší jiné strategie než izolace. To, co říkáte vy, znamená, že Německo je stále ještě ve fázi eh, zadržování. Vysvětlení by tedy mohlo být takové, že oni se snaží eh, maximálně eh, bránit šíření viru, dokud není k dispozici vakcína. To je logický přístup, protože v takovém případě se vlastně snažíte takto postupovat, eh, dokud není vakcína. Až bude vakcína, přejdete k fázi eh, mírnění dopadů. Další otázky. Já zcela souhlasím s Dagmar Rod Bereng, pokud je o mm, opatření v oblasti hygieny a potřebu těchto opatření. Eh, na předchozích eh, zasedání výboru já jsem si stěžovala, že eh, nemáme takové, takové dezinfekční prostředky. Kdykoliv jedu do Asie, vidím, že jsou tam masky, ale vidím také, že všude na zdi jsou takové drobné nádobky s aseptickými prostředky, kde je možné si omít, dezinfikovat ruce. To je věc, kterou můžeme doporučit členským státům i samozřejmě komisi když podnikneme určité mm, investice, tak by to bylo dobré, neboť nejlepší ochranou je pravidelně si umývat ruce. A e, samozřejmě nedotýkat se příliš e, prsty rukami, úst, očí a podobně sliznic, kudy se virus může do těla dostat. E, pokud je o masky, my jsme nedostali eh, vědecké důkazy v této věci. Nejsme proti maskám, ale nijak je příliš nepropagujeme ani nedoporučujeme. Čekáme, až se tedy objeví vědecké důkazy a zatím takové vědecké důkazy eh, neprosazují eh, masové používání masek. Už jsme hovořili o potřebě komunikace. Já plně souhlasím s tím, že je zapotřebí více komunikace. Dagmar Rodberen se také ptala na sezonní chřipku a jaké doporučení mohou dát lidem. Já bych doporučila, aby jakmile eh, bude k dispozici na trhu vakcína proti sezónní chřipce, nechte se očkovat. A až bude na trhu vakcína, ještě dříve, než bude na trhu vakcína H1N1. Záleží na tom, jak eh, se rozhodne každý členský stát. Samozřejmě je třeba začít eh, s očkováním rizikových skupin. My myslíme, že je třeba takto postupovat a eh, národní strategie očkování jsou plně v rukou členských států, takže je na národních orgánech, aby se stanovili, jakou strategii v oblasti očkování přijmou. Zda budou očkovat pouze rizikové skupiny nebo širší populaci. Eh, v evropských eh, zemích jsou oba možné přípustupy. A je tady několik možných eh, doporučení eh, pro širší očkování. Za prvé nevíme, jak se bude virus vyvíjet, může být v druhé, třetí, čtvrté vlně mnohem virulentnější a pak také eh, důvod, proč H1N1 tolik nedopadá na starší populaci, je to, že mají určitou imunitu a my si myslíme, že to pochází z 50. let minulého století, kdy tento virus byl, jak se přítomný přítomen v populaci a tady vznikla určitá imunita. Když budete mm, tedy očkovat celou populaci, znamená to, že tedy zajistíte imunitu celé populace při eventuálních příštích eh, případech objevení se viru H1N1. Pracovní metody. Ano, děkuji velice za otázku, jaké eh, pracovní metody používáme a jak vybíráme experty. Vždy postupujeme transparentním způsobem v EU, eh, aplikujeme eh, aplikujeme naše pravidla pro výběr expertů i pro naše vlastní pracovníky a Eh, vždy, vždy cházíme z těchto principů. Status je eh, ta v závislosti na tom, za jakým účelem eh, experta vybíráme. Máme některé vědecké panely, které pracují na určitých otázkách, případně s námi takoví lidé pracují, spolupracují pouze jako experti. A pokud jde o konzultanty, vždycky aplikujeme finanční nařízení EU u expertů, ehm, když dojde k pracovní skupině, která je vytvořena z rozhodnutí naší správní rady, tak ehm, vždy eh, od odměně těchto expertů rozhoduje naše správní rada. Já, ale přičem rozhoduji o tom já, ale já vždycky tuto otázku přednáším na správní radě. Eh, pracovní vztahy s experty, tak ehm, záleží na tom, o jakou otázku jde, která, na které se pracuje. Podle toho trvá eh, spolupráce s těmito experty. Pokud je občanskou společnost, tak ta v některých otázkách s námi také spolupracuje. Například eh, jsme začlenili občanskou společnost do otázky boje proti tuberkulóze. Eh, dále vedlejší mm, účinky a vakcíny proti H1N1 a klinické testy, které eh, probíhají v celém ještě licenčním procesu, Ehm, zda se objeví nějaké další vedlejší účinky později, to samozřejmě ještě zůstává otázkou. Já už jsem hovořila o očkování proti sezónní eh, chřipce a teď odpovídám na otázku předsedy. Ano, každá členská země má svůj národní plán a my jsme stanovili určité minimální standardy, které jsou společné pro všechny. Eh, komise předložila pokyny pro tyto národní plány a Začali jsme také s posuzováním těchto národních plánů, vypracovali jsme dotazník společně s našimi kolegy v komisi a ve VHO a e, ve všech zemích na základě stejné metodologie a stejných otázek předkládáme tyto dotazníky, to znamená, že pracujeme na určité konvergenci těchto plánů. V roce, mm, od roku 2005 jsme tedy dosáhli opravdu značného pokroku a myslím, že e, tyto plány sice nejsou úplně stejné kvality, ale myslím, že jsou adekvátní pro tuto fázi pandémie. Souběžně s tím e, také rozvíjíme tzv. business continuity plan. E, to je plán, který nečekáme, že bude zapotřebí letos na podzim. A na podzim v našem plánu jako první úkol je společně s členskými státy znovu přeskoumat národní plány ve světle nových informací, které budou k dispozici o tomto viru. Čili stále ještě pracujeme na fázi připravenosti. Pane předsedo, já myslím, že jsem odpověděla na všechny otázky, které zazněly v tomto kole. Děkuji, takže můžeme zahájit Druhé kolo Fransa Grostec se hlasí o slovo. Děkuji. Především tedy děkuji, paní Jakab, za to, že jste mezi námi, protože bylo opravdu velice zajímavé vás vyslechnout u těch, o těchto aktuálních otázkách. Jenom velice rychle bych se chtěla vrátit k tomu, co jste nám řekla. Evropská komise eh, má zveřejnit sdělení o této otázce pandemie a o nutnosti nezapomínat na sezónní eh, chřipku a očkování proti ní. Vy sama jste to zmínila. Eh, pokud já vím, tak členské státy se orientovaly specificky na riziko pandemie H1N1 eh, a mm, nekomunikovali o potřebě očkování proti sezónní chřipce. Jak tedy chápeme, jsou stále ještě takové polemiky. Někteří e, prostě budou říkat, že ten či onen stát toho dělá příliš mnoho. E, člověk vždycky má pocit, že se toho dělá moc, když e, to riziko ještě není za vašimi dveřmi. A Eh, pak, jakmile se vzroste počet případů onemocnění a dokonce počet úmrtí, pak tedy všichni zase eh, vyžadují možnost očkování. Eh, problém je, že ta nadměrná komunikace o H1N1 a očkování proti tomuto viru by mohlo vést k nižšímu procentu očkování proti sezónní chřipce. Vy jste to velmi dobře vysvětlila. Řekla jste, že je to potřeba, že je třeba se očkovat, jakmile v září už bude vakcína k dispozici. Jak si tedy představujete nějaké argumentace na vědecké bázi, abychom dosáhli dost vysokého procenta pro očkování proti sezónní chřipce? Aby to nedopadlo tak, že si lidé řeknou, no teď eh, Eh, teď eh, propagujete očkování proti sezónní chřipce, vy zase chcete zisky laboratoří. Ne, to, to přece nejde. Je třeba zabránit tomu, aby spojení viru sezónní chřipky a eh, viru H1N1, aby tedy toto spojení nevedlo k dalším komplikacím. Potřebujeme vaše vědecké argumenty, aby nedošlo k, politi- k polemikám. Můžete nám takové argumenty uvést? A teď už opouštím téma chřipky dostávám se k věci, o které jste se zmínila, a to je tuberkulóza. Tuberkulóza je choroba, o které jsme si mysleli, že v Evropě vymizela. Bohužel se dnes znovu prosazuje. A já bych chtěla vědět, jaké návrhy máte pro boj proti této chorobě. Merci, Vittorio Prodi. Děkuji, Vittorio Prodi. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji paní Jakob za to, že přišla mezi nás a děkuji také za práci, kterou odvádí. Právě nyní si ceníme toho, že existuje takováto instituce. Právě tehdy, když například hrozí riziko, že vypukne panika. Já osobně jsem velice hrdý na to, že můžeme zde mít takovouto instituci, která slouží celé Evropské unii a to velice efektivním způsobem. Dovolte mi, abych se dostal k vlastnímu jádru otázky. Nejsem odborníkem na tyto choroby, ale něco jsem o nich četl. A dočetl jsem se, že existuje návrh, který jde ruku v ruce s matematickými modely a ten návrh říká, že by se mělo očkování omezit. No, modely ukazují, že je možné minimalizovat počet očkování tím, že se omezí na ty osoby, které se mohou stát přenašeči choroby. Čili nikoli rizikové skupiny, ale přenašeči. Proto bych se chtěl zeptat, je to pravda? A pak bych měl další otázku. To jsou cesty nákazy tímto virem. To jde většinou přes dýchací cesty. A zde jsou velice důležité všeobecná pravidla hygieny, ale možná, že by bylo ještě důležitější postarat se o dostatečné větrání, eh, obytných prostor i prostor, kde je poskytována zdravotní péče. A možná, že by také bylo dobré vyvinout takovou formu podávání mm, očkování, například vdechováním a nikoli eh, pouze injekční metodu. Protože by to vlastně byla stejná cesta jako cesta, kterou putuje nákaza. Zde bych se rád chtěl zeptat, jak to vidí vaše centrum. Děkuji. Děkuji, Skryto Azenis. Děkuji, pane předsedo. I já děkuji, paní Jakob. Protože nyní začíná školní rok a proto se chci zeptat paní Jakob, co navrhuje vaše agentura školám ve vztahu k prevenci této pandemie? Děkuji. Tak to byla krátká otázka. Eh, Rodríguez Guerrero. Děkuji, paní Jakab, děkuji za váš výklad. V různých eh, okamžicích v poslední době, eh, když vidíme informace, která vycházela z různých zemí, Hovořilo se o různých rizikových skupinách eh, v jednotlivých státech a hovořilo se o tom, že právě děti, mladí, ehm, těhotné ženy, že jsou rizikové skupiny. Ovšem eh, právě u těch dětí a těhotných žen, právě u těch se dost dobře neví, jaké přesně vedlejší účinky může vakcína mít. A v národních plánech je taková určitá kontinuita už od roku 2005. Je tady dobrý systém informací mezi členskými státy a vaším střediskem. Já mám takovouto otázku na vás. Týká se kritérií, které se eh, použily při definování rizikových skupin. Jsme schopni říci, že se v Evropské unii ve všech zemích eh, používají stejná kritéria pro stanovení rizikových skupin a že se uplatňují také stejná opatření vůči těmto skupinám. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl poděkovat paní Jakab za skvělou prezentaci. Dvě krátké otázky. Za prvé hovoříte o tom, že přikraču, přikračujeme nyní ke zmírnění následků. A jestliže první fáze je izolování nemocných, tak jak toto souvisí tedy izolace a zmírňování dopadů. A Potom také druhá otázka. V některých evropských zemích stoupá počet imigrantů. Mne by zajímalo, zdali jste zkoumali provázanost mezi stoupajícím počtem imigrantům a infekčními chorobami. A na závěr Astu Westland. Tak så mycket, herr eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já se trochu odlišuji od naši, od kolegů. Tady se říká, že zastrašujeme obyvatele a veřejnost, ale já sama mám také velký strach. Samozřejmě důvěřuji práci paní Jakab a práci její agentury, ale vy tady říkáte něco jiného, než to, co říká švédská vláda. Proto by mě zajímalo, co se tady skutečně odehrává. Švédská vláda říká, že očkování bude zahájeno v říjnu, nejdříve to budou těhotné ženy, chronicky nemocní a děti, tedy zranitelné rizikové skupiny. A potom někdy v listopadu se začne očkovat hromadně. A říká se také, že vlastně očkovací látka možná vůbec nebude k dispozici, že vůbec nebude schválena. Jak tedy je možné, že vy říkáte toto a naše vláda říká ono? To mne opravdu znepokojuje. A já také jsem znepokojena tím, že se neudělala základní jednoduchá opatření. Děti jsou ve škole, ale neexistují žádná hygienická opatření, která by se dělala ve školách. A také vidíme, že chřip se začala ve Švédsku velice v posledních týdnech šířit. Jak je možné, že dostáváme tak různé informace, kdo má pravdu. Já jsem určitě přesvědčena o tom, že vy máte pravdu, ale jak je možné, že švédská vláda dává jiná informace? Také se tady hovořilo o TBC. můžete nám o tom dát další informace a jak to vypadá s riziky pro o, b, bakterie odolné vůči antibiotikům. Já jsem se již v této souvislosti obrátila na ministerstvo ve Švédsku a ptala jsem se, zdali to nesouvisí také s tím, že krmiva obsahují stále více antibiotik a proto vznikají rizika pro veřejnost. Proto bychom možná měli snížit přítomnost antibiotik a jejich především předepisování, ale vypadá to, že tady se nic neděje. Děkuji. Ja, Wenn ich dann äh, nachhaken darf. Ähm. Hm, tak zde bych se také přidal, protože veřejnost, občané a média se nás stáží. A vy říkáte, EU je výborně připravená. Mě by zajímalo, jak vypadala koordinace těch 27 zemí. Slyšeli jsme, že existují tedy minimální standardy pro plány. A existovaly také minimální standardy pro prevenci, to znamená doporučení v oblasti hygieny. Vím, že například v Německu je školství rozdělené v rámci jednotlivých spolkových eh, zemí a první dny se s dětmi cvičilo, nacvičovalo mytí rukou a podobně, někde to je, někde to není. Existovalo k tomu celoevropské doporučení. Pak by se chtěl také zeptat na solidaritu, protože vy jste zmínila solidaritu a zajímalo by mě, co to zajímá konkrétně. Když slyším, že se má e, zdvojnásobit kapacita na jednotkách intenzivních intenzivní péče, například z 20 lůžek na 40. Je to skutečně reálné? Jak to probíhá? Protože takovýto dotaz už mi také někdo položil a když pak určitá spolková země řekne, že to nejde, nebo nějaká země to řekne a pak řeknou sousední země, no tak máte smůlu, tak u vás eh, bude vyšší nemocnost. Pokud byste mohla zodpovědět i tyto otázky, dávám vám slovo. Pane předsedo, nejdříve se vyjádřím k poslední otázce. A musím říci, že v Evropské unii existuje velice dobrá kooperace mezi naší agenturou, členskými státy a také komisí. A také máme například systém rychlé reakce a další máme také, jako další máme další mechanismy. A my také tuto otázku řešíme. Například se této otázky chápou komisaři a také předsednictví, což je nyní švédské předsednictví. Také paní komisařka Varsiliu se touto otázkou zabývala. Také jsme se touto otázkou zabývali na zasedáních rady. A také byl zahájen na pandemic workshop, tedy semináře k tomuto tématu a já jsem přesvědčena, že s touto koordinací se bude dále pokračovat. Také je tady otázka solidarity, kterou jsme se zabývali na posledním neformálním zasedání rady. Takže tato Otázka se bude dále projednávat. Určité země nejsou pokryty dohodami pro pandemické plány, to znamená, že tam nebude očkovací látka okamžitě k dispozici. A proto záleží na tom, jak celá Evropská eh, unie bude tuto otázku řešit. A tím jsme se zabývali a budeme se tím nadále zabývat. A na začátku pandemie jsme byli vždy v kontaktu se všemi členskými státy a také s komisí. Zabývali jsme se všemi technickými detaily, než jsme předložili nové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 tak jsme toto nejdříve prodiskutovali a skonzultovali s členskými státy a s komisí. A toto bylo mimořádně důležité, neboť my jsme chtěli, aby členské státy byly sami zodpovědny prakticky za zřízení a, a ustanovení své strategie. Takže zde musím říci, že v EU probíhá velice dobrá spolupráce a koordinace, proto to a e, my provádíme také hodnocení rizik a podáváme e, pokyny, ale řízení rizik je v kompetenci členských států. To znamená, že e, opatření dělají jednotlivé vlády, ale my ovlivňujeme jejich kroky. To znamená, že my máme tady opravdu eh, dobrou spolupráci a musíme ji mít a zde je vlastně tripartita, která vznikla v posledních čtyřech letech a my z této tripartitní spolupráce budeme v budoucnosti velice dobře eh, ji využívat. A paní Krostet se ptala také na sezónní chřipku a vždy vždy, když máme návštěvy, tak já jim vysvětluji, jak očkovací kampaň probíhá a také vždy říkáme, že minimálně 40 tisíc lidí eh, umírá v důsledku sezónní chřipky a to je obrovské číslo, proto je mimořádně důležité, aby tuto informaci dostala i veřejnost a, a také, aby byla k dispozici očkovací látka. Já vždy kdy, kdy mám možnost neformálně informovat eh, ministry, tak také jim tyto informace podávám. my máme vědecké informace, ale především tyto informace je eh, třeba dále šířit a s tím nám můžete pomoci. Pokud se týče TBC, tak celkově se snižuje výskyt TBC v EU, ale v některých nových členských státech je výskyt TBC vysoký a také v baltských státech je tento výskyt poměrně vysoký. A my jsme schválili také akční plán boje proti TBC a tento plán začínáme provádět a my také podporujeme členské státy v, v provádění těchto akčních plánů. Já bych chtěla švédské poslankyni říci, že se také zabýváme využíváním antibiotik, především v lidské, v humánní medicíně. Nezabýváme se tolik využíváním antibiotik u, ve veterinární oblasti. A také byly vydány závěry Rady pro používání antibiotik a my v současné době také monitorujeme, do jaké míry jsou závěry rady prováděny. Také někdy chodíme do lékáren a zjišťujeme, zdali si antibiotika můžete přímo koupit u přepážky či ne a je tady velký rozdíl mezi severskými a jižními zeměmi. V severských zemích je přístup k antibiotikům velice omezen, protože pře je velice těžké získat recept na antibiotika. Musíte jít na, k lékaři a potom jste vyšetřen a dostanete do eh, antibiotika pouze v odůvodněných případech. Situace na jihu Evropy je úplně jiná. A e, pak také vidíme rozdílnou e, odolnost vůči mikrobům. To znamená, že odolnost vůči bakteriím je na jihu Evropy třikrát či čtyřikrát větší než v severských zemí. To znamená, že my máme doporučení, ale také jsme zahájili novou iniciativu. To je Eh, eh, iniciativa, kdy chceme upozornit veřejnost, že je třeba zacházet s antibiotiky opatrně. Zapomněla jsem také reagovat na otázku pana Lízeho. My plánujeme získat a vytvořit různé databáze v různých agenturách, například e, databázy o meteorologii, potom také o přenosných chorobách, potom je tady také databáze banka v Kodani a tyto databáze zatím nejsou propojené. A jestliže se nám podaří propojit tyto databanky a také jestliže budeme analyzovat eh, data, pak získáme daleko více poznatků z těchto propojených databází a budeme moci studovat, eh, dopady klimatických změn na přenosné nemoci. A my jsme tento návrh již předložili a nyní e, toto je tedy směr, kterým se hodláme ubírat. E, a pokud jde o otázku pana Prodyho, máte úplně pravdu. To je jeden způsob, jak se šíří uh, Eh, šíří tedy virus. Druhý důležitý prostředek je umývání rukou. Eh, doporučení v této věci, ano, my jsme zatím eh, tyto věci ještě tak nespracovávali z hlediska větrání. Například v letadlech právě se velice často ten virus může šířit tím, že vlastně obíhá v, tom, v té cirkulaci. Takže určitě to je tedy mm, bod, který si rozhodně odvezu domů a děkuji, že jste nám připomněl otázku větrání. Pokud je o zavírání škol, to je velice široce diskutovaná otázka. My jak, nějak příliš eh, neprosazujeme zavírání, eh, aktivní zavírání škol, ale pasivní zavírání škol to je trošku jiná věc. Například, když eh, třeba polovina Eh, dětí nebo polovina učitelů onemocní v této pandemii, to už je jiná věc. To se samozřejmě může stát, že se pak musí taková škola zavřít. Taková opatření ve zdravotnictví, jako je proaktivní zavírání škol, to musíte zase zvažovat výhody a nevýhody, které to přináší. Jak velký problém to vytvoří ve společnosti, když zavřete eh, školu, eh, děti zůstanou doma a je zapotřebí je hlídat, eh, protože to jedině má smysl, aby zůstali doma. Když budou se navštěvovat, tak vlastně nemá smysl takové zavírání škol. To znamená, že pak rodiče musí zůstat eh, doma. Když eh, rodiče, mnoho rodičů zůstane doma, eh, omezí se určité služby. Čili tady je celá taková složitá rovnováha, kterou je třeba propočítat. Jsou samozřejmě v nějaké vrcholové mm, epidemii je samozřejmě výhoda ponechat děti doma, ale je to celkově složitá rovnice, kterou je třeba náležitě propočítat. Eh, například eh, rozhodli eh, ve Spojených státech, že na základě celé řady zkušeností, že nezavřou školy a v Evropě ještě probíhá diskuse a e, konečné slovo ještě nebylo řečeno. E, my ale proaktivně neprosazujeme zavírání škol e, s výjimkou případů, kdy opravdu je taková situace, kdy se plně odůvodní uzavření školy. Protože když děti nepůjdou do školy, půjdou někam jinam, kde mohou samozřejmě chytit také virus. Kdekoliv ve společnosti, když to bude rozšířené, mohou chytit virus i jinde než ve škole. To je asi vše, co k tomu mohu říct věci a opakují stále se to ještě diskutuje. Otázka koordinace. Ano, já bych řekla, že koordinace v EU funguje dobře a jsme velmi rádi, že tomu tak je. Strategie zadržování v EU, tak já myslím, že ta um, zkušenost byla pozitivní v EU. Otázka samozřejmě zní, jak dlouho má trvat ta fáze zadržování, vyvíjejí se určité strategie eh, ve všech členských státech a země tady vzali velice vážně tu otázku rozhodnutí, v kterém okamžiku přejdou od zadržování pandemie do fáze mírnění důsledků. Já tedy musím říci, že tady opravdu náležitě bylo všechno bráno v úvahu v té fázi zadržování pandemie. Jsou tady různé zkušenosti v různých fázích pandemie a to je určitě jedna věc, která se ještě zohlední eh, v poučení pro další eh, generace. Pokud je o migraci, tak tady bych chtěla říci, že to bylo tématem za portugalského předsednictví. A e, v jedněch závěrech rady bylo naše středisko vyzváno, abychom se touto otázkou zabývali. My jsme tedy zpracovali jeden dokument o dopadu e, migrace, e, například Eh, některé choroby, jako jsou spalničky a některé choroby, jako, jsou, eh, jako je tuberkulóza. Na to má migrace dopad. Tady tyto dvě kapitoly již jsou eh, k dispozici a jsou také zveřejněny na našich internetových schránkách. Zabýváme se tím. Kolegovi ze Švédska bych chtěla říci, že klinické testy probíhají u vakcín proti H1N1. Do velké míry to záleží na tom, kdy budou dokončeny klinické testy. A ukazuje se, že zřejmě koncem září nebo začátkem října budou dokončeny. A pak je tady velice eh, rychlý proces registrace a licencí. Eh, rychlým postupem eh, agentura EMEA to eh, tedy vypracovala. A když proběhnou klinické zkoušky v pořádku a když proběhne ten, ta urychlený urychlený postup také v pořádku, tak bude-li závěr klinických testů dostatečně přesvědčivý, pak tedy koncem října můžeme vidět první dávky vakcíny k dispozici. To, co říká švédská vláda obyvatelům, to já bych řekla, že víceméně odpočí, odpovídá tomuto časovému um, plánu. Um, když tedy budeme brát v úvahu, že se objeví eh, první dávky a pak bude následovat celá ta produkce vakcín eh, v masivním eh, měřítku jak říkám, koncem října první dávky vakcíny by měly být na trhu. Ale ne pro rizikové skupiny. Pokud já vím, tak eh, rizikové skupiny, tam ty klinické testy začnou později eh, pro těhotné ženy a děti. Paní Jakab, velice vám děkujeme za vaše informace, byly velice zajímavé a také velice důležité, protože budeme tázáni v příštích dnech, týdnech a měsících. Je vidět, že je důležité, že existuje agentura ECDC a Děkuji, že jste mezi nás přišla. Přeji hodně úspěchů. Uzavírám tímto zasedání a zítra budeme pokračovat v 10.30 od 9 od rána schůzka koordinátorů.